Señorías, se abre la sesión. El primer punto del día tiene que ver con el informe anual de. Eh, dobrý den, dobré odpoledne. Máme zde další eh, eh, zprávu, je to Evropská centrální banka a zpravodajem je můj dobrý přítel Ramon Tremosa i Balsels. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem sepsal tuto zprávu jako liberál od Středozemního moře, což je takový velice vzácný živočišný druh jako liberálov, liberálové, my jsme pro fiskální disciplinu, což je nezbytný předpoklad eh, pro plnohodnotnou fiskální integraci. Jako lidé od Středozemního moře, tak každý den pocítíme eh, euro, pocitujeme euro a já eh, především hm, zde bych chtěl říct kolegům, že bez eura a bez desorientovaného premiéra Zapatera by asi Španělsko byla, utrpělo skutečný krach. A takže proto my jsme rádi, že hm, aspoň ta malá integrace, integrace nám byla k něčemu dobrá a v tomto duchu jsem sepsal zprávu. Teď, pokud jde o řízení krize. Zde já vítám to, jak intervenuje banka na trhu, jak intervenovala v roce 2010 i letos v létě, protože ECB to je jediná e, evropská instituce s morální autoritou to udělat. Tyto intervence zachránily podle mého soudu euro. Bez těchto intervencí ta situace by byla ještě horší, tak jak zde minulý týden řekl Werner Langen. Také i ve zprávě hovořím o tom, že je škoda, že ty intervence jsou omezeny. Já zcela podporuji eh, eh, tu myšlenku, že monetární politika nevyřeší všechny problémy. Nemůžeme ignorovat, že na bilanci ECB čím dál více figurují riziková aktiva. Nakonec lituji, že hm, Evropská komise je trochu váka, váhavá a laxní, včetně členských států. Ty jsou laxní k tomuto managementu, především ty země, které neprovádly reformu, jako třeba Španělsko. Teď pokud jde o ekonomické řízení. Já vím, že fiskální disciplína je předpokladem pro další evropskou integraci. A, ale samozřejmě fiskální eh, integrace to ještě potrvá. Ale můžeme již začít aspoň o tom diskutovat. Já souhlasím s panem Trišetem, a to je, že potřebujeme evropského ministra financí, který by koordinoval tu základní fiskální politiku a který by podporoval efektivitu euro. Tato krize, která je především dluhovou krizí, eh, tak ta eh, nám ukazuje, že tato fiskální politika se netýká pouze členských států a také i je třeba, aby ECB přestala hrát tu svoji kvázi fiskální roli a proto navrhuji, abychom e, větší úkoly a odpovědnost dali tomu evropskému mechanismu pro stabilitu. Také jsem pro eurobondy, pokud jsou schopny skutečně e, vyřešit tu otázku nákladu na e, půjčky a, a pokud uleví veřejným dluhům některých států. A diskuze o tomto, mm, to znamená větší evropská integrace, to je úzce spojeno s činností ECB a efektivitou ECB. Tato diskuza, pro, diskuze probíhá i ve společnosti, i v médiích, takže já si nedovedu představit, že výroční zpráva ECB mm, by proběhla jen tak bez nějaké diskuze zde. Dále transparentnost. Já mm, jsem e, pro veřejnost Eh, veřejnost jednání eh, Rady guvernérů, tak jak se to dělá třeba ve Fedu, ve Spojených státech, eh, v Japonsku, ve Spojeném království a jinde. My potřebujeme veřejnou zodpovědnost, tedy transparentnost rozhodovacích procesů. Jinak dochází k takovým spekulacím, že v radě guvernérů eh, existují eh, velký, velmi různorodé názory a tak dále. Naše měnová unie mm, mm, bude eh, velice slabá, pokud se nevyřeší E, právě tato transparentnost a pokud nadále tam ty různé názory se budou interpretovat jako nějaká konfrontace a opozice mezi členskými státy. E, děkuji a děkuji za mm, připomínky a e, náměty kolegů. Děkuji, říká pan předseda, děkuji pane Tremoso. Nemáme zde nikoho, kdo by zastupoval EPP? Ne, ano, Pan Tomar Mann má slovo. Já předpokládám, že zastupujete pana Michela, který je stínovým zpravodajem. K, um, ehm, e Děkuji. Já teď eh, nevím, jestli eh, mohu jako Němec eh, hovořit pozici mé frakce, poněvadž právě v těch ekonomických otázkách my se tak trošku lišíme od ostatních. Já tedy v zásadě se shoduji eh, se svým liberálním kolegou, poněvadž eh, my eh, máme u nás docela navzdory všemu dobře fungující koaliční vládou, sociální, tedy křesťanských demokratů a liberálů. A myslím, že máme přece jenom příležitost trošku snižovat to, tu nedůvěru. Mm, ono, eh, myslím, že není dobré eh, předem říkat, že to či ono nebude fungovat. Já si myslím, že fiskální disciplína je důležitá a myslím si, že to, co udělala eh, Evropská centrální banka, to bylo velice dobře a bylo tady řečeno, že některé pozice Evropské centrální banky eh, mnohé, eh, pro mnohé věci by tedy nenašla podporu na politické scéně. Ale eh, Evropská centrální banka je jednoduše a dobře nezávislá instituce a tím pádem je také kritizovatelná. Kdybychom ji jakýmsi způsobem se snažili před ní utvořit, utvořit štít proti kritice, tak to by nebylo špatné. Já si myslím, že Eh, Evropská centrální banka tedy se zachovala velice dobře eh, v této krizi. Eh, pokud se týče výše těch nákupů, tak o tom jsou různé názory a guvernér tedy Eh, nejenom řekl, že prostě je třeba peníze tam dát nebo o tu dát, ale jednoduše a prostě, že tam, kde se peníze dneska dávají, je bude třeba také splácet. Musíme říct toto, že ECB eh, e je eh, banka, která i když k ní se můžeme a musíme stavit stavět také kriticky, zatím tedy fungovala excelentně Ehm, mnohé vlády eh, mají možnost se stavět proti a možná, že mají také důvody jít proti tomu, co učinila hm, Evropská centrální banka, ale v celkově je třeba říci, že se zachovala hm, užitečným způsobem. Eh, to, eh, že by se měly zveřejňovat rozhodnutí, tedy protokoly ze zasedání hm, guvernéra a eh, předsednictva banky, eh, tak tady s tím si nejsem tak docela jistý. Eh, někteří kolegové z Nizozemí a další dokonce jsou proti tomu. To jsou jednoduše a prostě podáno žurnalistickým jazykem zasedání, která jsou tajná a to je tedy láka. Ale je, zveřejňovat všechno, to nevím, jestli by nám to skutečně v něčem pomohlo. Proč ECB e, se staví proti takovému zveřejňování a my jsme to vlastně už e, projednávali v prosinci jakožto zástupci e, Evropského parlamentu. Evropská centrální banka argumentovala tím, že nechtěla, aby se tedy ze zven, zvenčí do jejich rozhodování zasahovalo a pak by se to muselo nějakým způsobem prostě v tom jejich rozhodování eh, zase promítat. Takže k tomu tolik, ale jinak si myslím, že ta zpráva je velice jasná. Eh, je nám nyní jasné, jak důležitou roli eh, sehrává ECB. Je třeba udržet její Eh, nezávislost, ale jednoho nebudeme muset mít také Evropské ministerstvo financí, stejně tak jako eh, hospodářskou vládu, ale prosím, to všechno musí být pod demokratickou kontrolou. Eh, to znamená také kontrol, pod kontrolou našeho parlamentu a náš parlament podle Lisabonské smlouvy, myslím, ukázal, že umí také zasáhnout, že má svoji sílu a Evropská centrální banka by mohla být skutečně dobrým partnerem. Čili eh, závěrem bych řekl, že kolega to eh, docela dobře vystihl a musím eh, říct, že náš křesťansko-demokratický postoj se možná v trošku liší, ale to se ještě vytříbí. Já myslím, že je dobré, abychom měli podporu a vzájemnou podporu s Evropskou centrální bankou a i když budeme mít nějaké, nějakou kritiku, tak eh, to musí být proto eh, musí být prostor. Čili já mám určité drobné výhody, ale musím říct, že ten, tu, tu základní linii naprosto podporuji. Děkuji vám. Eh. Děkuji, pane Mané já jakožto člen EPP, tak já nevidím eh, žádnou eh, překážku eh, k této zprávě a nyní ještě dám slovo panu Sabinu Gotemu. Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínový zpravodaj za sociální a demokraty bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za návrh. Po pondělní debatě s panem Trišetem se domnívám, že dnešní debata jedině může potrhnout význam této debaty, té pondělní, tedy eh, zejména tedy v období, kdy eurozóna prochází turbulentním vývojem. Je třeba si mm, přemýšlet o těch nejefektivnějších mechanismech, které eh, mohou situaci uklidnit a součástí těch je vždycky samozřejmě Evropská centrální banka. Eh, my jsme byli svědky solidaritě na evropské úrovni. Eh, viděli jsme, že prostřednictvím mechanismu stability centrální banka pomáhala. Otázka ovšem je, jestli je to nejefektivnější možný postup. A podobně jako pan Tremoza, já se domnívám, že situaci lze stabilizovat eh, převedením části národních dluhů na evropskou úroveň, tedy do podoby eurobondů, které zajistí eh, stabilitu a likviditu na finančním trhu. A samozřejmě jsme také pro eh, rozpočtovou disciplínu. Eh, to je to maximální zadlužení 60 eh, Myslím, že potřebujeme společnou fiskální politiku na evropské úrovni a také Evropskou ratingovou agenturu. Také jsem přesvědčen, že současná strategie zdanění, včetně daně z finančních transakcí by odradila eh, spekulace, aniž by jinak negativně ovlivnila ekonomickou činnost. Já se tedy těším na eh, plodnou spolupráci s panem zpravodajem a dalšími kolegy. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Epping. Muchas gracias, señor presidente. Eh, first of all, I would Děkuji, pane předsedo. Tak především si poděkovat panu Tremosovi za návrh zprávy. Já jsem rád, že se shodujeme na otázkách eh, jako eh, postupně eh, utlumení nestandardních monetárních opatření a chceme větší transparentnost. Chci zdůraznit tři věci. S programem eh, nákupu eh, dluhopisu, tak eh, tím Evropská centrální banka podkopala svůj hlavní, svůj hlavní, své hlavní poslání. Tím je cenová stabilita, ale ne fiskální záležitosti. A to vlastně se stalo, když začala vykupovat dluhopisy některých zemí. Stala se takovou krabičkou poslední záchrany. Eh, kde se ukládají špatné dluhy. I když eh, mě bylo vždycky řečeno, eh, že německý prezident nemá příliš velké pravomoce, tak do věci zasahoval a zvláště se znelíbil některým členům CDU zde v parlamentu. Eh, jeho myšlenky určitě eh, stojí za zvážení. Eh, to, že ECB se angažuje v bailoutech, určitě podkopává její důvěryhodnost a já bych byl rád, kdyby se to silněji projevilo v naší zprávě. Za druhé, pan Trše Eh, navrhl vytvoření funkce ministra financí pro Evropu, eh, který bude mít na starosti dohled nad eh, finanční rozpočtovou politikou a tak dále. To je možná vhodná myšlenka v dlouhodobém horizontu, ovšem ne v krátkodobém. V této chvíli o tom debatovat, to je příliš eh, předčasné. Je to ovšem typický reflex evropských institucí, eh, totiž eh, vymýšlet nové instituce, kdy se objeví nové problémy. My jsme očekávali, že Evropa, jakmile vznikne, bude mluvit jedním hlasem, ale není tomu tak. A nyní, eh, pokud bude evropský ministr financí, tak eh, jak se bude dělit o moc eh, s komisí? Problém ekonomické vlády v Evropě není nedostatek institucí, ale nedostatečné prosazování platných pravidel. Měli by, máme tady pravidla, eh, maastrichtská kritéria 60% a 3% pro eh, různé úrovně zadlužení. Avšem tato pravidla se notoricky nerespektují. Čili nejde o to, abychom měli ještě více legislativy, ale abychom uplatňovali tu, kterou už máme. No a za třetí, my jsme se v létě, eh, nebo přes léto hodně zabývali, hodně se mluvilo o eurobondech. Tady se hovořilo o eh, eh, mediteránních liberálech, ale také severští liberálové existují a, a já jsem tady hovořil o německých a nizozemských liberálech a ti jsou zase velice ostře proti eurobondům. Eh, takže máme tady několik typů liberálů a teď je, otázka je, kdo je tím pravým liberálem. Eh, já eh, si myslím, že ty eurobondy, jak řekl zpravodaj, on to tedy řekl tak, že by to mohl být jakýsi kvantový skok vpřed. Já si myslím, že my tady máme ale velký problém morálních fiskálních hazardů, Máme také otázku z odpovědnosti. Eurobondy de facto mění unii z e, měnové unie na e, unii dluhovou a já to určitě nechci. A já si nemyslím, že by tedy e, ještě více dluhů vyřešilo tuto dluhovou krizi. Ale já si myslím, že země, které si přejí Eh, eurobondy, no také ta učiní Španělsko, Francie, Itálie, prosím, to může být dobrý začátek. Ale určitě nemají právo vnucovat eurobondy českým zemím, které si je nepřejí. Takže já bych řekl, eh, žádné eurobondy bez souhlasu Národního parlamentu nebo Národního referenda. Eh, tím by tedy byla byla účast té které země eh, také demokraticky potvrzena. Děkuji vám. Děkuji, pane Eppingu. Jsem si jistý, eh, že když dám teď slovo panu Kikoldovi, tak slyším, uslyšíme opozici poté, co jsem si vyslechl ty různé příspěvky a e, ten hezký úvod, kdy Ramon Tremosa se pokusil také vysvětlit svůj názor, tak já nebudu hovořit e, jako nešo, budu hovořit jako nešovinistický e, německý zelený, ne jako člověk o Středozemního moře. A já, ono je tak snadné nyní v řadě členských států které ekonomicky jsou na tom lépe, e, v evropském srovnání, tak je snadné tam říci, my jsme proti eurobondu, my jsme proti tomu či onomu, ale já e, tu situace vidím, vidím daleko vážněji e, a ne nějak tedy krátkozrace. Já myslím, že musíme uznat, že ano, je zde skutečný problém s eurem, je zde reálné systémové riziko. Ten systém je v ohrožení. A já děkuji, že jste to tady jasně popsali. Ano, je zde silné eh, systémové riziko i v bilanci ECB a ECB musí intervenovat právě proto, že členské státy nejsou ochotny a politici nejsou ochotni vyřešit reálné problémy reálného světa, které zažíváme nyní zde v eurozóně. A proto samozřejmě je milné kritizovat eh, ty, kteří e, přichází se záchranou. A to je ECB, protože ECB co udělala? Udělala to, že e, do toho vstoupila a jejím primárním mandátem, nejediným primárním mandátem samozřejmě je stabilita cen a peněz. A proto, aby ona toto zachránila, zajistila, tak byla nucena přijmout opatření, která původně nebyla koncipována pro tuto banku, ale nejsou zakázána. Všichni, kteří říkají, že to je protizákonné, protiprávní, no tak mm, Samozřejmě to není. Tak to jsou lidé, kteří eh, nerespektují smlouvu. Ano, ono to je podle předpisů a zde asi i eh, náš předseda se mílí, i eh, kolega Epping se mílí. A mm, on, mm, samozřejmě nikdo nekoupil eh, bondy na primárním trhu, ale na sekundárním trhu za diskont. Zde, já říkám, to riziko je, je reálné, ale na druhé straně, pokud eh, ekonomové mají pravdu a říkají se, říkají, že alespoň v případě Itálie a Španělska mm, Eh, eh, dochází tedy k velkému poklesu na trhu, no tak přece potom ECB, když bude kupovat na těchto sekundárních trzích, tak na to musí ve finále vydělat eh, jsou to vlastně i určité příležitosti. Já neříkám, že to je něco, za co musíme jim tleskat. To ne, nás to netěší, že ECP byla dotlačena do této role. To nikoho netěší. Ale neměli bychom kritizovat ty, kteří se chovali zodpovědně. Také souhlasím s tou základní linií zprávy. Spravodaj říká, že e, kvůli těmto rizikům je třeba žádat členské státy, aby souhlasili s takovým více federalistickým systémem v eurozóně. Proč? Protože chceme ochránit ECB před podobnými úkoly. A já zde s tím souhlasím. My musíme se více blížit k větší integraci eh, hospodářských politik. Souhlasím s Tomasem Manem v tom smyslu, že ano, to musí jít komunitární metodou, ne eh, jako něco, co eh, bude v, in, v mezivládním duchu pod taktovkou rady. Ne, bez evropských institucí, já to říkám jako Němec, není možné tedy to udělat. My nemůžeme vymýšlet nějaké nové struktury ale německo-francouzské samity. To ne. To e, je proti logice komunitární metody. A zpravodaj určitě je si toho vědom a pan Epping má pravdu, že ano, to bude znamenat změnit smlouvu. To je pravda. Ale uh, Buďme upřímní a řekněme, že po ponaučení z této krize, po té, co jsme viděli, že e, e, je e, velice, že řídit eurozónu nějakými summity je velice limitované, tak je třeba to všechno přehodnotit. Já mám další připomínky k těm různým číslům a tak dále, ale to tady nebudu uvádět. Jenom po té, co jsem uvítal tu obecnou linii, tak dovolte, abych něco řekl kriticky na adresu zprávy. Podle mě je eh, dost diskutovatelné eh, a eh, protože na těch třech zasedáních trojky eh, se eh, jasně se ukázalo, že ECB se snaží vnést určitou disciplínu a máme zde země, které si půjčili, vypůjčili peníze o ISFF a které mají problémy a musí se chovat disciplinovaně, ale také mm, E, také nebyly příliš citliví na sociální problémy tyto státy. Takže není jenom problém s disciplínou, ale i dobrý liberál také by měl být sociálním liberálem. To znamená, že není možné, aby ti nejchudší, nejslabší nesli cenu to za to, nesli, nesli náklady. To musí se spravedlivě rozdělit a především e, e, to rozdělit na ty, kteří na tom hodně vydělali. Typický příklad je Itálie. Nyní mm, právě oni eh, tam zrušili eh, daně z bohatství eh, a tím asi problémy nevyřeší. Naopak tam dochází k, k tomu, že ta distribuce je méně spravedlivá. Také i bychom měli zmínit otázku, jako je externí hodnota eura a jako jsou ekonomické důsledky tohoto všeho. Bez eurokrize, řekněme si to upřímně, řada vývozních zemí by měla více problémů ještě a proto je zde i ekonomický důvod podělit se o tyto všechny výhody s ostatními. A v neposlední řadě musím říci, že pokud jde o tu měnovou politiku, tak i zde existují problémy, pokud jde o e, soukromý dluh a podle mého názoru e, ten Ehm, text je trochu nevyvážený, pokud jde o veřejný dluh a tam se hodně zabývá tím, kde se vzal ten velký dluh, především z důvodu eh, těch investičních bublin, investic v dobách nízkých úrokových sazeb, kdy vznikly ty bubliny, když se zavádělo tehdy euro a kdy mm, Eh, z toho potom vznikl velký státní dluh. A já myslím, že analýza pana Eppinga je jednostraná, poněvadž řada zemí, které nyní mají velké rozpočtové problémy, tak ty eh, neměly předtím žádné problémy jako Irsko, Španělsko. To jsou oběti problémů, které vznikly na soukromých eh, trzích, finančních trzích, eh, trzích s, s eh, dluhopisy a i dokonce Itálie tedy teď se do toho dostala. My také jsme předložil určité pozměňovací návrhy, které se týkají nových politických nástrojů, tedy v oblasti měnové politiky a já si myslím, že problém je, že z našeho pohledu ECB eh, příliš se zabývá eh, inflací, což nemůže tedy tak ovlivnit. A vlastně tady ta základní inflace za poslední rok byla pouze 1%. A s tou měnovou politikou vy nemůžete eh, prolomit, zlomit ty dopady zvyšujících se cen třeba zeleniny a ovoce. A na druhé straně Mm, mm, mm, zde vznikají základní otázky, protože abyste bojovali s krizí účinně, tak potřebujete nízké úrokové sazby, ale na druhé straně nechcete žádné takové ty investiční bubliny, které se týkají různých eh, aktiv a zde si myslím, že ECB musí přijít s určitými, určitými inovativními metodami. Tady eh, skončím a těšíme se na výměnu názoru a musím říci, že těm základním evropským otázkám. Zde, eh, myslím, hodně s tím souhlasím. Ano, potřebujeme více komunitární metody, posílit hospodářskou politiku v eurozóně a především musíme chránit ECB, aby eh, eh, chránit ji před nelegitimní kritikou a před tím, aby na sebe nemusela brát přehnaná rizika, pro která původně nebyla koncipována. Správná reakce tedy není nelegitimní kritika, ale e, podívat se na to konstruktivně, tak jak to navrhuje zpravodaj. Okay. Ne. Děkuji. Já jsem si prostudoval zprávu kolegy na téma Evropské centrální banky. V uplynulém roce je tam celá řada dobrých poznámek a připomínek, ale pak jsou tam také návrhy, které je třeba ještě projednat. Kolegyně a kolegové, něco mě ale udivilo a to je zdůvodnění, které vzniklo nedávno v souvislosti s nejnovějším vývojem a to, o čem se tam hovoří, zaznělo to i v ústním přednesení, kde kolega řekl, že je liberál z oblasti Středomoří, ale vůbec mu nejde o věci, o které jde liberálům z oblasti Středomoří. Jde o to, že dosud eh, bylo známo, že ty takzvané země PIGS mají problémy, takže nejenom země z předozemí, ale i jiné. A nyní mají problémy také Španělsko a Itálie. Takže my už zde nemůžeme hovořit o oblast Středomoří, ale jedná se o všeobecnou eurokrizi. A dovolte mi také na tomto místě říci další věc. U liberálů i u dalších nevím, jestli volí vhodný přístup Důležité je hledět na věci objektivně. Krize ještě neskončila a e, my jsme na Prahu zhroucení evropského bankovního systému. Já jsem e, příslušník levice, jsem také oblasti Středomoří a vyslechněte si můj názor k ECB. Kolegyně a kolegové, podle mého názoru se ukázalo, že cíl Evropské centrální banky podle jejich stanov, a to jim je tedy stabilita cen, celá objektivně v souvislosti eh, s stávajícími problémy eurozóny byl naplněn naprosto katastrofálním způsobem. A ukázalo se nejenom to. Všichni také víte, že banka neza, nezaručuje hospodářský rozvoj a růst a nezaručuje také ani stabilitu měny, takže je zde problém s cíly stanov Evropské centrální banky. To za prvé. A za druhé, kolega o tom také v jistém smyslu hovořil, je tomu tak, že nyní je opravdu na řadě, aby došlo k demokratické kontrole Evropské centrální banky otázce výroční zprávy ECB za rok 2010. Je k tomu živá diskuse, i v novinách se objevily různé reakce na to, co zaznělo v pondělí. Zdá se, že Evropská centrální banka je ještě tak z evropských institucí nejstabilnější. Takovýto názor zazněl. Já to nechci komentovat, ale rád bych hovořil o Evropské centrální bance její zodpovědnosti za období, o němž nyní hovoříme. Za prvé, Evropská centrální banka zodpovídá za to, že nezabrzdila spreads eh, v souvislosti s úroky v jedné zemi. Možná to tak mohla udělat, kdyby došlo k včasnému nákupu státních dluhopisů, aniž by se měnily nějaké smlouvy, aniž by se eh, organizovala nějaká vládní konference, že inflace byla relativně nízká a rozhodnutí výboru guvernérů eh, by se mohlo opírat o rozhodnutí z roku 98, mohlo by se říci, nastala krize, budou skupovány dluhopisy. Za druhé, e, nedošlo ke zbrždění spekulací. Je tam jakási mafie, mafie spekulantů, která má také svoji zodpovědnost a to potom vede k tomu katastrofálnímu vývoji. A tomu nebyla učiněna přítrž i tyto věci ovlivnily chování. A za třetí, nebyla žádným způsobem zabržděna obnova recese. Souvisí to také s vývojem úrokové sazby v USA a ve Velké Británii. A další věc. E, vývoj v oblasti evropského bankovního systému také nebyl zbržděn. A nyní v rámci krize vznikla nová bublina, která je největší po eh, té, která byla v USA. Hovoří se zde o zajištění likvidity, hledají se taková řešení, která napáchají možná nejmenší škodu Dámy a pánové, eh, nechci vás zde obírat o váš čas, ještě to budeme také řešit v rámci zprávy. Důležité je, abychom se snažili být objektivní ve vztahu k problémům eurozóny a úkolům Evropské centrální banky a domnívám se, že bychom zde měli podtrhnout několik z věcí, o kterých jsem zde hovořil. Děkuji. Děkuji vám, pane Šuntisi. A e, e, e, dovolte, abych řekl něco já, potom ještě další tři řečníky mám. Dovolte, abych byl stručný a okomentoval některé věci, které jste řekl. První věc je třeba skonstatovat, jaký je fakt. A e, fakta jsou taková, že nyní, eh, tedy když jsme vytvářeli eurozónu, tak eh, tehdy jsme měli ten pakt stability, který byl porušován a vytvořili jsme tu otevřenou eh, metodu koordinace. A institucionální architektura vychází ze tří věcí. Centralizace měnové politiky, a tedy to je ta nezávislá centrální banka potom, je to i mm, omezení e, rozpočtové suverenity, to je přes ten pakt e, stability a potom koordinace ostatních politik prostřednictvím té e, mm, otevřené metody, která ale nestanovala žádné sankce. A tyto tři principy Eh, byly doplněny různými pravidly, které eh, eh, vlastně figurovaly figurovaly v různých tedy předpisech a na základě toho došlo k těm bailoutům, tři bailouty, které se týkaly Řecka a to je fakt, k tomu došlo. Je třeba Hmm, ale teď vytvořit si novou konfiguraci, úplně nové paradigma. A podle mého musí obsahovat tři věci. Za prvé disciplínu, konkurenceschopnost, to je nezbytný předpoklad, aby ty země, které jsou v potížích, aby mohly plnit své eh, závazky, protože pokud nebudou růst, tak nemohou platit a proto musí eh, plnit rigorózně disciplínu. A eh, dále je třeba i vzít eh, eh, eh, do, do úvahy, jaký ten růst vůbec je možný ve světle událostí, které vidíme nejenom v Evropě, v Japonsku i ve Spojených státech. Za prvé, my zde máme ten pakt a co je třeba, je, že vláda, vlády musí plnit požadavky, které i potvrdil náš parlament několikrát. Za druhé, je třeba umožnit zemím, aby zlevnili náklady na financování a podle mého soudu a eurobondy, to tady bylo řečeno, to je vlastně eh, tako, mm, eh, právě taková ta eh, možnost. A zde ale je zde určitý limit u nich, je to těch 60%, eh, mm, mm, eh, protože není možné tedy eh, vydávat národní státní obligace za nějaké přehnané ceny a Potom, jak řekl pan Tremosa, také bychom měli podmínit přístup těch zemí, které jsou součástí toho fondu a je třeba, aby tedy plnili ty limity a mm, pokud a je třeba jim tedy eh, znemožnit to, aby eh, vydávali něco za přehnaně vysoké úroky, aby ty náklady pro ně byly příliš vysoké. A je třeba tedy i eh, za to neplnění stanovovat sankce. Potom zde máme další tedy zvláštní bondy, máme zde ten Evropský měnový fond a je třeba podmínit přístup k tomuto fondu. Ty země musí plnit Eh, základní podmínky, pokud chtějí mít k němu přístup. Zde eh, se generalizovala taková myšlenka, eh, že mm, mm, se tady bude do toho vstupovat stejně jako do strukturálních fondů a jiných fondů, a, ale přece vždycky do každého fondu, když někdo chce mít přístup, musí plnit podmínky. A zde to by bylo tedy absurdní Eh, kdyby eh, tedy eh, někdo tedy mohl mít nějaký neozemený přístup a vlastně brát si ty prostředky a tak je brát jiným. Dále, jak říkal pan Tremosa, my máme, jdeme cestou centralizované ekonomické politiky, vláda a komunitární instituce musí převzít ale svou odpovědnost. Nemůžeme klást přehnané úkoly na Evropskou centrální banku. Ta nemůže být zodpovědná za všechno i e, v tomto okamžiku tato banka plní úkoly, které mají e, plnit jiní. A zde my e, příš, v příštích deseti letech v podstatě my budeme vystaveni eh, velkým eh, tlakům tedy na eh, zadluženost a v podstatě to, ta záchrana, mm, o které bylo rozhodnuto, lze, lze připodobnit Marshallovi, Marshallovu plánu. A Eh, samozřejmě eh, zde, ale eh, je třeba si zvolit tu správnou cestu, ne cestu žádných excesů, jako když pluje loď, ta pluje vždycky vpřed a ne doprava a doleva. Well, since everybody... Jelikož všichni hovoří o mediteránních liberálech, tak eh, já se přidám, páč, já jsem taky eh, vzácné zvíře z tohoto vrhu. Začal bych eh, konstatováním, že vady v architektuře eura mají dvě, dva prvky. Jednak tedy tam došlo k akumulaci problému a pak další věc je a hlubší důvod je to, že je výrazně jiná produktivita mezi severem a jihem, tedy na severu a jiná na jihu. A proto prostě není možné jenom tady eh, dát nějaké automatismy, automatické stropy. Eh, v podstatě eh, i v budoucnu budou existovat rozdíly a je třeba s nimi počítat eh, i třeba za deset let. A čili ta evropská integrace by měla mít taky mnoho jiných podob než pouze automatické sankce. A já si tedy myslím, že eh, ten, eh, ta Ramonova zpráva, že to je skutečně velice dobrý začátek. Druhá věc. Deflace, co by způsob řešení rozdílu v produktivitě, to není dobrý nápad. Je skutečně eh, velice obtížné, aby politický systém nějak uřídil deflaci. A já si myslím, že to prostě mm, nemůže být každodenní Eh, způsob řízení a dlouhodobé řízení. Já si myslím, že eh, mezivládní způsob spolupráce v sobě skrývá eh, morální hazard, protože my máme volby a samozřejmě jde o to, abychom volby vyhrávali. A ta mezivládnost v podstatě znamená, že Eh, vlády jednoduše a prostě mají eh, mnoho důvodů přijímat různé kompromisy, No a eh, my si tedy myslíme, že ta architektura je skutečně z tohoto hlediska příliš mezivládní. Myslíme si, že je to velice lepší, lepší bylo, kdyby se to řešilo komunitní metodou. Jinak ještě k těm eh, bodům, eh, které se týkají zemí, které jsou v potíži. Evropský ministr financí, toto je velice eh, dobrá myšlenka a je to taková velice pregnantně formulovaná myšlenka. Nicméně ta funkce ministru financí v podstatě e, spadá do kompetence ministerských předsedů. Ale my tedy, pokud chceme hovořit o této funkci, tak e, bychom si měli nejdříve e, daleko lépe uvědomit, o čem vlastně tady hovoříme, co to je, jak by měl vypadat takový ten ministr financí. Jinak pokud se týče Eh, Evropské ratingové agentury. My no, momentálně máme oligopol, což je problém a mm, je třeba říci, že tyto agentury neodvedly dobrou práci. Nicméně, pokud bychom měli takovouto agenturu, musela by být nezávislá na vládních zdrojích. Eh, prostě hm, bylo by naprosto směšné kdyby někdo, kdo je placen vládou, měl říkat eh, trhům, eh, jak vypadá dobrá vláda. To skutečně, jestliže eh, se chce takto živit, tak to musí být jednoduše a prostě naprosto seriózní práce, kterou odvádí. Tady máme prostě oligopol a ten oligopol ne, nefunguje moc dobře. A dále, já jsem eh, posl- naslouchal eh, zelenému kolegovi a jeho vývodům o přerozdělování. Eh, zase není to ve všech zemích stejně. V Irsku nebo ve Španělsku došlo k investičním bublinám, v Řecku nikoli. V Řecku šlo o veřejné, utrácení veřejných peněz, peníze, které odčerpávali lidé, kteří měli přístup k veřejným prostředkům. A to je tady velice odlišné, ta situace je naprosto jiná. Filip Danver. Filip Danver. Děkuji. Za prvé ke samotné zprávě dvě poznámky. Já bych tam chtěl vidět jeden odstavec. Řeknu to e, velice eh, jasně, konkrétně. Možná pak je třeba to za, obalit. Eh, s Tršetem jsme mluvili v neděli, pardon, v pondělí a on řekl, že eh, mezibankovní trhy eh, jsou dysfunkční. Proč nefungují? Z důvodu veřejných dluhů. Pokud napravíme ty veřejné dluhy, tak všechno bude v pořádku a prozatím budeme, če, budeme dodávat likviditu na, trh, na trhy. Když jsme se ptali Trišeta, jak to bude s těmi bublinami, eh, které se týkají cen různých aktiv, eh, jak ECB bere do úvahy ten fakt, eh, že se dostáváme na fyzické limity našich zdrojů, tak většinou ty odpovědi jsou velice jaksi uhýbavé. Zde ECB e by měla zvážit různé scénáře a podívat se na realitu z různých úhlů, já bych to řekl, že musí e, i zvýšit své analytické možnosti. Co tím míním? Je e, třeba, aby se e, na věci dívali z různých úhlů. Já neříkám, že by měli povolit té disciplíně, ne, ale ta realita je komplikovanější. Veřejný dluh, to je hezký příklad. Je to jako kdyby veřejný dluh nebyl faktorem, ale my víme, že to je velký faktor. V řadě zemích veřejný dluh je 200% HDP. A to nám musí dělat starosti, to je faktor důležitý. A e, to bychom, v tomto smyslu bychom měli zprávu zlepšit. Také se mi moc nelíbí, když v odstavci 14 vy chcete, aby ECB e, mm, e, vycházela z ratingových agentur. No upřímně, nikdo není perfektní na světě, ale já mám s tím problém aby ECB eh, vycházela eh, z ratingových agentur, z jejich ratingů, kdy to jsou soukromé subjekty. Já mm, eh, spíše věřím pracovníkům ECB a jejich analytickým schopnostem než soukromým agenturám přece. A takže aby e rozhodnutí ECB vycházela, závisela na ratingu soukromých agentur, to je, myslím, špatné. Zde my ještě budeme vést diskuze o ratingových agenturách, ale e, není možné, aby hráli takto automatickou roli. My Mm, jejich rating vždycky je takovým nějakým spouštěcím eh, mechanismem, když třeba eh, ratingová agentura řekne, eh, tady ta cena je nula, je to k něčemu, no tak najednou to má dopad na všechny hráče na finančním trhu a všichni si jenom čtou, co je v těch jejich zprávách a jenom to je zajímá a to není zdravé. Také pokud je o kolegu Eppinga. Když vy říkáte, že chceme Eh, přidávat sem další instituce, budovat další instituce, ne. Eh, samozřejmě my nemůžeme přidávat další úrovně institucí, ale když se hovoří o ministrovi financí, no tak to by mohl být eh, komisař, ECOFIN a mm, to znamená ne vytvářet nějakou novou instituci, to ne, ale tu funkci dát již někomu existujícímu. Dále kolega Kirakakis a další kolegové říkají, že Eh, eh, finanční, ministr eh, financí nesouhlasí s premiérem často, ale jak řekl Tomas Mann, no přece ministr financí ten často nesouhlasí ani s parlamentem, protože ministr financí nic neodsouhlasuje, žádný rozpočet, ten jenom připravuje návrhy a pak je to na parlamentu, aby to odsouhlasil. A vy říkáte, že eurobondu, eurobondy povedou k větší integraci v Evropě a že někdo to nechce já si myslím, že ne, že by to chci nebo nechci, ale my to potřebujeme. Naše země, pokud si myslíte, že eh, naše eh, že některá eh, nebo jednotlivá země může samoceně, izolovaně vyřešit tu krizi sama za sebe, no to nejde a protože e, třeba podívejte se na e, Německo a e, že by snad Německo napravilo všechny chyby v Evropě, to ne, nemůže to udělat samo. Všechny osudy, ekonomické osudy nás všech jsou propojeny. Já neříkám, že já to nedělám jenom z lásky k Bruselu, je to moje materské město, i když vím, že není perfektní, ale my ho potřebujeme. Potřebujeme ho pro blahobyt nás všech a e, to e, neznamená, že bychom milovali evropské instituce a říkali, ano, ty hájí e, člověk, všechny lidi a ne, my je potřebujeme, to je fakt, to je z nutnosti, děkuji. Thank you. Uh, next speaker is Edward Cicluna. Děkuji. Edward Cicluna. Děkuji vám, paní předsedající. Podobně jako kolegové, se domnívám, že tato zpráva je celkem férová vůči ECB. Říká se zde, že ECB odvedla dobrou práci, nicméně jsou tady určité body, které třeba zdůraznit. E, jedna z věcí je tedy je také Eh, úroková sazba a samozřejmě eh, pokud eh, víc než polovina Evropy je v potížích, tak pravděpodobně se nebudou měnit již přijatá rozhodnutí, která by v podstatě jenom kompromitovala instituce. Dále, pokud se týče tlak ECB proti vlastní restrukturalizaci, bylo to v době, kdy bylo jasné, že eh, musí tato banka ukázat, co vlastně na ní všechno leží. A samozřejmě teď se zase změnila, ale v té době by to bylo jaksi eh, v rozporu eh, s tehdejším většinovým přesvědčením, co je třeba udělat. Dále tady otázka ministra financí. No, možná, že to je vlastně otázka fiskální politiky. A v této souvislosti je třeba se zmínit eh, tu praxi, kdy je apelováno na země, aby omezili své zadlužování, možná ne pouhým zákonem, ale dokonce ústavně v principu jde o dohodu, že je třeba něco dostat pod kontrolu, ale toto je velice taková rigidní cesta, jak to udělat. A to my vlastně děláme, takové, to, eh, eh, takové ty eh, rigidní stropy a jejich zavádění. My eh, tedy samozřejmě se můžeme bavit o tom, co zodpovědná vláda může a co nemůže dělat, ale myslím si, že dát to mm, do podoby takového rigidního nařízení, tak to by byl další mlínský kámen zavěšený na krk. No a Evropská centrální banka to je instituce, která se Eh, snaží zachránit euro a ona by tedy neměla být politická, což se ovšem stalo. Eh, já souhlasím s tím, že eurozóna potřebuje novou architekturu. I jak se hovořilo o sankcích, morálním hazardu, bailoutu a tak dále. No jo, eh, my jsme se o tom debatovali jsme o tom před pěti lety a víme, že to tenkrát prostě nedopadlo dobře. Děkuji. Oli Schmidt. Děkuji, paní předsedající. Já osobně eh, také jsem eh, dobrý liberál a každý liberál je pro mě dobrý, ať je odkudkoliv. Já si myslím, že pro země mimo eurozónu je eh, vhodné, kdybyste o tom nehovořili jako o krizi evropské nebo krizi eura. Lepší by bylo hovořit o krizi dluhové, jinak nám nikdo nebude věřit, aspoň ne u nás, že se Evropě podaří tento problém vyřešit. Já osobně jsem, eh, kdykoliv jsem se k tomu vyjadřoval, eh, byl jasně, nebo jasně jsem říkal, že Eh, za krysy může způsob, eh, jak vládnou jednotlivé vlády v Evropě. Není to systémová chyba, je to eh, chyba konkrétních vlád, konkrétních kroků. A jestliže mi někdo nevěří, tak tedy věřte mi, že rozšiřovat euro by byl obrovský, obrovský problém a já si myslím, že v této oblasti bychom měli být velmi opatrní. Já bych Eh, rád požádal Ramona. Eh, eh, Ramon neustále mluví o eurobondech, eurobondech, hovoří se o tom v posledních letech a stále se tak jakýmsi symbolem univerzální záchrany. Já tedy bych se skříženými prsty byl pro, kdyby se hlasovalo. Já jsem se pokoušel se tím zabývat přes léto. Ale mohli byste mi předložit nějaké přesvědčivé argumenty, proč zavádět eurobondy právě teď? My víme, jak je to komplikovaná věc. Je, je to takový symbol, nevím, jestli by vyřešil tuto krizi, mě zajímalo, proč země, které nyní mají své problémy, by se najednou měly začít chovat odpovědně, jestliže se jejich eh, vládní zadlužení hm, přerozdělí také mezi jiné státy. Nevím, to, to je můj problém. Já, jak jsem říkal, já jsem tedy hlasoval pro to, ale my musíme být velice opatrní ve výrocích typu takto zachráníme Evropu. Já nevím, Ramone, možná, že e, vy byste mě měli zkusit přesvědčit, že to tak je. A možná, že byste měli více naslouchat německým argumentům, a sice, že toto není způsob, určitě tedy ne e, jediný způsob, jak se vymanit z této krize. Ale každopádně děkuji za debatu a já musím říct, že je to velmi dobrá, kvalitní liberální zpráva z Barcelony. Dobře, a nyní se dostáváme zpátky k Ramonovi. Ano, děkuji, jenom eh, minutku, poněvadž já vím, že už času moc vám nespívá. Pan Epping už je pryč, já jsem mu chtěl říci, že střednozemní mm, Moře, tato oblast eh, není pouze místem výroby olivového oleje. Existuje statistika, eh, podle které kontejnerová doprava eh, v posledním roce byla stejně velká jako doprava mezi Atlantik, přes Atlantik mezi Evropou a Amerikou. Čili já doufám, že v tom budeme pokračovat v průběhu tohoto století. Já bych chtěl říci, že e, tato pozice to je e, moje osobní přesvědčení a já nemohu říkat, e, hovořit úplně, hovořit tedy jménem všech celé naší skupiny. Třeba náš předseda Verhofstadt, ten v posledních dvou letech konsistentně žádá Eh, větší evropskou integraci, ale třeba jiní, jako kolega Wolf Klins před půl rokem byl zcela proti myšlence evropského premiéra. Ale před pár dny mi řekl, že se tím zabývá, že je ve stádiu vývoje a že už je otevřenější. A já právě oceňuji toto na severských zemích, tedy tu eh, mentální otevřenost či otevřenou mentalitu. Eh, každopádně vím, že eh, také mezi německými liberály hm, se objevuje citlivé téma sociálního liberalismu. Možná, že kolego Marka by se se mnou mohl shodnout. je tedy eh, mnoho liberálů, tedy v Nizozemí proti této pozici, ale eh, pak je tady skupina, která je naopak pro. A ještě na závěr. Eh, tato krize je v podstatě šance, jak potvrdit evropskou integraci a modernizovat zaostávající ekonomiky a jejich řízení v eurozóně. My tedy očekáváme, že severské země, tedy země severu, zejména tedy Německo, to je evropský lídr, je to země největší, jak co do obyvatelstva, tak co do ekonomiky, takže my očekáváme, že Němci se Eh, ujmou vedení, podobně jako to bylo za času Helmuta Kohola, který stál v prvních řadách zavádění eura, čili já skutečně bych eh, byl rád, kdyby tomu tak bylo. A ještě k Olimu Šmitovi. Eh, my teď nemáme moc času, ale já mu rád poskytnu silné argumenty pro eurobondy. Třeba v pondělí tady bylo řečeno, že předpokladem zavedení eurobondu je fiskální disciplína ve všech zemích eura. Ještě také očekáváme dokument od komise a já vám k tomu všemu předložím také materiály. Děkuji vám. Děkuji. Pozměňovací návrhy předkládejte prosím do 8. září odpoledne. Bavit se o nich budeme 3. října, 11. pak budeme hlasovat ve výboru a hlasování na plénu bude eh, listopad, v listopadu 2. Čili doufáme, že se nám to podaří a že to dostaneme na program. A nyní se dostáváme k úvěrovým smlouvám na pořízení bydlení. Bude to zpráva kolegy Presedy. Máte slovo, pane. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem atlantický eh, Španěl, ne středozemní a já doufám, že tady se nám eh, eh, podaří skombinovat vody všech moří a i to propojit s těmi řekami všemi. Eh, hypoteční úvěry. To je téma zprávy. Zde bych začal tak, že do této agendy zapojíme i výbor Jury a výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Výbor, právní výbor, ten bude eh, neformálně spolupracovat s námi a já jsem se zavázal, že se sejdu se zpravodajem toho výboru ještě před hlasováním a, a že se budeme snažit integrovat, reflektovat i některé jejich aspekty, které se týkají jejich kompetence, což je smluvní právo především, a potom že e, tedy dáme i ty jejich připomínky a pozměňovací návrhy na náš hlasovací seznam. Pokud jde o e, výbor pro ochranu spotřebitele a vnitřní trh, tak tam je, jde o takzvanou posílenou spolupráci, to znamená to přidružený výbor my mm, mm, zde e, e, samozřejmě jsme si vymezili kompetence, každý v rámci svého portfolie. A potom zde máme ale takzvané sdílené společné kompetence a zde vůdčím výborem bude náš výbor, výbor Ekon a nastolíme velice úzkou spolupráci s tímto výborem, protože máme zde již precedens třeba z roku 2006, tehdy šlo o zprávu Kurvis, kde jsme také takto spolupracovali na základě zelené knihy o hypotekách, která byla předložena v roce 2005. Tak, mm, takže podle mě je třeba i vít zde z Bílé knihy, kterou komise předložila v roce 2007, která hovoří o integraci hypotečního trhu. A to byla zásadní kniha pro evropskou ekonomiku. Je to důležité pro dobré fungování vnitřního trhu také. Zároveň tato bílá kniha byla předložena v době, kdy již jsme zažili li i tu krizi, začínající krizi s těmi nebonitními americkými úvěry a takže se zde hovoří o zodpovědném půjčování a o řízení rizik. Tyto eh, prvky eh, ty potom komise rozpracovala, zahájila připomínkové řízení hm, o zodpovědných hypotečních úvěrech a eh, přijala pracovní dokument v roce 2010 když jsem byl jmenován zpravodajem eh, pro eh, tuto tematiku eh, o zodpovědném půjčování, tak já jsem zahájil tedy dialog s těmi dalšími frakcemi a zde bych chtěl poděkovat za Eh, vynikající dialog a mm, jsem ochoten nadále s nimi spolupracovat, stejně jako se všemi dalšími členy výboru. Jsem vstřícný vůči všem námětům, se kterými případně přijdou, aby se zlepšila zpráva a jsem ochoten eh, jít cestou konsensu, eh, protože nás čeká spolurozhodovací proces v této věci. E, zde e, já, je to dost velká zpráva, široká zpráva, která obsahuje i vysvětlení a v tom e, vysvětlení uvádím určité údaje, určitá fakta. Já zmíním pouze tři otázky, které myslím jsou užitečné pro diskuzi. Za prvé, situace na trhu a složení hypoték. Za prvé, miliony občanů jsou postiženi eh, tou situací s hypotékami. U nás v Evropě 70 obyvatel v Evropě mm, žije ve vlastním domě mm, nebo bytě. A mm, takže zde je třeba tedy podporovat e, dlouhodobé spoření a v roce 2009 hypotéky e, e, představovaly 52,3 HDP EU. Vnitřní trh ale roztříštěn. Zde existuje eh, hypoteční úvěr, trh s hypotékami určenými fyzickým osobám, domácnostem na jedné straně a na tomto trhu dochází k velkým koncentracím eh, těch, kteří půjčují. V každé zemi dochází k tomu, že v podstatě je zde pět největších poskytovatelů úvěru, kteří poskytují 75 úvěru a z toho vznikají určité problémy z této koncentrace. Na druhé straně je třeba si uvědomit, jaké jsou náklady na financování, jaké jsou náklady na zprávu těch hypotečních úvěrů, potom i ta cena té hypotéky odráží riziko tohoto podnikání a z toho je všechno, všeho složena ta cena hypotečního úvěru. A Tady jde o to snížit náklady, snížit náklady třeba na administrativu, na zprávu těchto úvěrů, na tedy správní režii a je třeba i, aby ty eh, instituce finanční správně vyhodnocovaly riziko toho podnikání. Samozřejmě to musí být eh, eh, reflektováno v té ceně, v těch nákladech na hypotéku. A návrh komise tedy konstatuje, má tam, e, to je to jak v úvodu, tak i v, v článcích, kde o tom hovoří. K tomu jsme předložili velký počet pozměňovacích návrhů. A e, máme zde 25 článků a 45 e, úvodních ustanovení má tato, tento návrh. A já zmíním některé důležité aspekty. Za prvé, je třeba řešit problémy s předlužením hypoteční úvěr určený eh, fyzickým osobám, spotřebiteli, to je v podstatě eh, eh, součást celé té problematiky úvěrování úvěru občanům a předlužení. Spotřebitelé, kteří si mm, pořizují bydlení na hypotéku, tak mm, ti často jsou eh, předluženi eh, a týkají se jich tedy nejenom hypoteční úvěry, to znamená, jsou to spotřebitelé, kteří spohybují i na jiných úvěrových eh, trzích a zde tedy je nutné řešit problému předlužení spotřebitelů, kteří si berou nejrůznější možné úvěry. A já jsem to již jednou eh, říkal, eh, já spolu s předsedkyní výboru jsme v tomto smyslu poslali dopis komisaři aby se to řešilo. To je zásadní prvek, který je třeba vzít do, úvahu a do úvahy a zatím to se neřeší ve stávající směrnici a proto některé z mých pozměňovacích návrhů řeší právě toto. Tyto aspekty se týká, týkají především ve, tedy soukromého předlužení, ne veřejného předlužení, to je něco jiného. E, to je ten balíček ekonomického řízení a podobné další opatření, o kterých se teď hovoří, ale je, to je něco jiného než tedy veřejné zadlužení. Tady jde o soukromé zadlužení. Ale když víme, že je to propojeno e, svým způsobem, ten veřejný dluh má dopad na soukromé zadlužení osob je třeba se tedy na to podívat i z makroekonomického pohledu. Je třeba se podívat na limitace eh, zadlužování eh, a uvěrování. A je třeba se na to podívat i z pohledu strukturálního. To znamená, aby čerpání eh, půjček úvěru bylo adekvátní, aby třeba ve Spojených státech Eh, FSA a eh, eh, přijali tedy k tomuto nové, tedy nová pravidla. My bychom měli se inspirovat zde v Evropě. Je to problém tedy subjektů, které jsou předluženy. A mm, to e, je potom riziko pro celý systém. To je evidentní, takže my nemůžeme e, se dívat na to pouze jednostraně. Je třeba to řešit ve vztahu. Proto jsem požádal komisi, aby komise předložila k tomuto zprávu, která musí být vyčerpávající a detailní, takovou diagnózu, analýzu a předložit i řešení musí. Na to čekáme zatím. To je důležité. Za druhé, chci zdůraznit eh, to, co je nové v této zprávě. Zde jsou tři nové kapitoly, které neexistovaly v návrhu komise. To jsou tři kapitoly, které zde navrhují, protože podle mě jsou důležité. Jsou to témata, která je třeba řešit již teď. Jiná věc je tempo, mm, kterým se budou zavádět opatření. To je jiná věc a e, je třeba zvážit e, tedy, jakou cestou to řešit. Jednak je to e, takzvané finanční vzdělávání nebo osvěta. To je důležité pro zodpovědné půjčování si peněz protože to musí vycházet z určitých standardů a mm, to znamená, ten, kdo se zadlužuje, tak musí to dělat informovaně. A za prvé, třeba tedy ta finanční osvěta, dobrá informovanost. A potom je, je e, třeba, aby ty úvěry poskytovali pouze profesionálové, aby to bylo profesionální. To je zásadní. Proto finanční osvěta, finanční vzdělávání, to je něco, e, co bychom měli zmínit v této zprávě a je to nezbytné. Proč? Protože toto vzdělávání musí zapojit celý eh, finanční průmysl a mm, to není otázka čistě akademická, to je něco, co se dotýká celého systému. Za druhého, návrh komise eh, především řeší ty aspekty, které se týkají upisování, eh, tedy uzavírání těch úvěrových smluv. To je dobré, ano. Mm, jsou tam určité věci, které lze ještě zlepšit, ale mm, pokud jde o třeba předčasné splácení úvěru eh, eh, a takové věci, které vzniknou během tedy eh, platnosti té smlouvy a splácení, to se tam neřeší. Mm, třeba vztahy různé věci a vztahy, které se týkají těch smluv a to se tam neřeší. Proto by tam měla být taková kapitola o Eh, tom, jak eh, se plní tyto, jak jsou plněny tyto smlouvy, tedy o takzvané performance, plnění smluv. A mm, to znamená třeba, jak řešit předčasné splácení úvěru, nejenom to, eh, ale potom jak, nebo otázku přenositelnosti úvěrových smluv mm, nebo práv z toho vyplývajících. Takže to jsou velké novinky. A o tom se hovořilo trošku v té zelené a bílé knize a v dalších dokumentech, kde se hovořilo o přenositelnosti úvěru a zde Samozřejmě, když někdo tedy má hypotéku, kterou si vzal v jedné zemi, tak samozřejmě je třeba, aby byla přenositelná, třeba ta hypotéka a podobně a aby tam v těch zemích existovaly tedy ekvivalentní garance. To je třeba podporovat a rozvíjet. Také třeba rozvíjet i e, větší flexibilitu úvěru a Eh, větší eh, flexibilitu, kterou musí prokázat eh, banky a další finanční instituce, které poskytují úvěry, třeba využít tu hypotéku na jiné typy financování. Samozřejmě ne všechny, potom je to otázka těch příjmů, které musí osoby eh, prokázat, protože ne ty všechny příjmy jsou srovnatelné, některé ty příjmy třeba nejsou eh, tak pravidelné a podobně, takže je tam třeba zvážit různé možnosti eh, potom, jak ty osoby mohou splácet bez nějakých penalizací. A e, takže to jsou ty základní linie, se kterými jsme přišli. Také jsme přišli s tou možností, že mm, i ty e, hypotéky by měly být konvertibilní, e, třeba ze zahraničí, třeba jeden Evropan, který přijme nebo si uzavře hypotéku, třeba E, e, za e, určitých podmínek, které v určitém okamžiku byly příznivé, tak je třeba, aby dostatečně flexibilně třeba mohl se zbavit té hypotéky, třeba došlo ke finanční nebo ekonomické krizi, takže je třeba, aby ta hypotéka potom byla konvertibilní. A e, to jsou právě ta opatření flexibility. Potom je tam třeba řešit i otázku krize a mm, splácení, respektive plnění, tedy úvěrové smlouvy. A e, to je třeba e, řešit v celém kontextu další regulace, kterou přijímáme na finančních trzích. A my proto jsme přijali celou řadu návrhů, které podle mě mohou přispět k tomu, že se posílí fungování hypotečních systémů. A potom je ze třetí kapitola která se týká důvěry ve finanční trhy. Pokud chceme mít evropský hypoteční systém, který bude fungovat, tak musíme podporovat eh, pohyb kapitálu a hypoték. Je třeba vytvořit systém, který bude transparentní a spolehlivý, důvěryhodný. Proto máme za to, že je nutné vytvořit i takzvané mechanismy vysledovatelnosti, trasability hypoték. A zde e, to jde ruku v ruce s tou určitou úrovní informací, které třeba poskytovat a e, to se týká ale i ostatních finančních nástrojů, těch různých derivovaných nástrojů. Je třeba mít i systém oceňování. E, je to systém, který musí být nezávislý, rigorózní, striktní, tedy systém oceňování který, těchto produktů, který bude vycházet z určitých konsistentních standardů a Samozřejmě eh, to se týká také oceňování tedy majetku, eh, eh, na který se půjčuje a to všechno jenom posílí důvěru v evropský hypoteční systém. To jsou věci, se kterými přišla i komise v té bílé knize a mm, přišla s tím v různých doporučeních a i s tím přišly některé mezinárodní instituce a zatím ale to nebylo reflektováno v regulaci. Podle mě je to velice důležité proto, abychom zajistili důvěryhodnost našich finančních trhů. V návrhu především mi jde o to více se orientovat na riziko, vyhodnocování rizik. Podle mého soudu eh, návrh komise je obecně dobrý, ale eh, je, eh, zavádí příliš velkou jaksi uniformitu, jednotnost. To je přehnané podle mě. Je třeba hm, přece vždy vzít do úvahy, že eh, ty hypoteční úvěry jsou spojeny s různou úrovní rizik. Eh, máte eh, hypoteční úvěry, jejichž plnění může být velice variabilní a podobně, pokud je třeba o platby, to znamená to spojeno s větším rizikem a tak dále. Takže mm, nebo Eh, samozřejmě ty hypotéky se a její riziko s tím spojené se vyvíjí podle toho, jak se i vyvíjí ekonomika v eh, čase a závisí to na vývoji trhu. Identifikovat, eh, které ty hypoteční úvěry jsou více rizikové a mm, do orgánům dohledu je třeba dát nástroje k tomu, aby byli schopni je vytipovat a v té souvislosti přijmout nezbytná opatření a Eh, eh, minimalizovat rizika eh, s těmi úvěry spojená, to je podle mého soudu důležité. Kromě toho chceme mít posílené orgány dohledu. Často je dilemo, dilema zdali regulace anebo dohled. Já mám za to, že je dobrý spíše dohled, protože to je dohled nad určitými praktikami, které je třeba zavést. A na druhé straně je třeba, aby to byly ty orgány, které se nachází eh, eh, v místě nebo v zemi, kde se nachází ta nemovitost, protože ty jsou schopny řešit to riziko, eh, které je třeba spojené s vývojem realitních trhů a to jsou ty orgány, které jsou nejlépe schopny identifikovat, jaké jsou problémy daných s danými nemovitostmi a jaké riziko z toho vyplývá protože nejlépe znají zvyklosti a podobně. Potom jsou zde určitá témata, která projdu velice rychle. A e, dnes především, co chci, je slyšet názory kolegů. Je to po tomto období na rozmyšlení se. My jsme my hovoříme o e, informovaném souhlasu spotřebitele. To je zásadní. To znamená, základním předpokladem je dobrá informovanost, ale potom určité období, kdy eh, eh, si to může rozmyslet. Mm, to nebylo v návrhu komise. My nechceme, aby eh, to, ta doba byla před tou transakcí. Ne. Je třeba, aby, byl, aby my chceme především Eh, zavést toto v těch zemích, kde ty realitní trhy jsou příliš rychlé a e, já myslím, že to je možnost, která je dobrá nejenom pro spotřebitele, i pro tu finanční instituci, protože e, třeba e, na začátku tedy se dobře ty dvě strany neznají, nejsou informovány a uzavřou významnou, významnou dohodu o hypotečním úvěru. A potom je třeba poskytovat diferencované služby a ty služby musí být profesionální, o to nám jde to tam také musíme zakotvit. A kromě toho je třeba mít pravidla týkající se eh, financování. Eh, a eh, otázky marketingu a musíme tam řešit, jak tady se nabízí ty hypoteční úvěry. Takže k těmto aspektům se ještě vrátím. Teď nemáme čas a určitě e, některé tyto otázky e, určitě vzbudí připomínky kolegů, takže e, tím bych skončila. Chtěl bych poděkovat kolegům, především mojim dvou asistentům a potom sekretariátu, kteří mi velice pomohli. Uh, Děkuji. Máme zde eh, pět eh, stínových zpravodajů a dalších pět, eh, kteří si přeje, přejí vstoupit do diskuse. Jsou to tito. Catherine, I'm closing... A máme na to pouze půl hodiny, ještě pan Nitras. A nyní uzavírám uh, uzavírám seznam řečníků, takže další už nedostanou příležitost. Prosím, aby se Eh, stínoví zpravodajové omezili vždy na čtyři minuty, abychom to eh, stihli. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, se budu snažit sám dohlédnout na čas. Já, když jsem si přečetl zprávu a ty pozměňovací návrhy kolegy Antonína Sancheze, tak tady vzniká určitý problém, eh, který bude mít občan, který chce mít přístup k hypotéce jsou tam věci, se kterými souhlasím. Ano, je třeba mít, aby měl určitý čas, aby si to promyslel. Ano, s tím souhlasím. E, občan, e, když se uchází o úvěr, tak musí e, znát podmínky, musí tam být transparentní informace, musí mít jasno, jak ten postup bude vypadat. Musíme se ale vyhnout přehnané regulaci v této velice citlivé oblasti, eh, protože to by mohlo eh, vést k takovému eh, zmrazení toho trhu a znemožit to přístupy k mm, úvěrům. Zde mm, ten hypoteční vztah, to je vztah, smluvní vztah velice úzký mezi občanem a bankou. Mm, lépe regulovat ano, s tím souhlasím, ale vyhnout se přehnané regulaci a e, zavádět nějakých příliš automatických kritérií. To by mohlo mít kontraproduktivní efekt. Mm, to mm, by vedlo k zavádění nových předpokladů a povinností, což a na to je tomu je třeba věnovat velkou pozornost, protože to by mohlo vést k omezování těchto úvěrů a bylo by to na úkor občana. E, v tomto okamžiku který teď zažíváme, tak naším cílem by mělo být roz, podpora růstu a bankovního systému. A bankovní systém je proto zásadní pro ten růst a e, nějakým způsobem zavádět rigidní podmínky, to znamená zablokovat celý systém. Je třeba se e, vyhnout těm praktikám, samozřejmě, které, které znamenaly, že se e, půjčovalo nebonitním klientům a podobně. To známe z minulých let ale to byla krize, která nevznikla v Evropě a ta vznikla tedy ve Spojených státech, když nás zasáhla. Dopady byly velké zde v Evropě, ale jinak v jiném sektoru nebo v jiných oblastech. Takže my eh, eh, musíme chránit spotřebitele, to je první věc, ano, to je jasné, ale je třeba chránit i společný trh a garantovat eh, homogenní aplikaci norem Eh, to eh, říká kolega Sanchez, a to v celé komunitární oblasti. Je třeba se eh, vyhnout hm, tomu, aby nezneužívali ty finanční instituce, nezneužívali různorodost nebo různou úroveň podmínek na trhu, aby to nedocházelo k nekalé soutěži mezi nimi. A je třeba eh, tedy chránit ale svobodu, svobodné podnikání. To je jedna ze základních hodnot. Eh, a k tomu je třeba nastolit eh, rovnováhu. Především to platí pro tuto dobu právo spotřebitele eh, třeba i eh, předčasně ukončit smlouvu. S tím souhlasím, ano. Eh, takže já ano, jsem i pro ty možnosti tedy zde zakotvit otázku, jak předčasně splatit úvěr, ale mm, mm, potom je to otázka mm, to, eh, že eh, Eh, máme zde návrhy 121, 123, eh, které eh, hovoří o tom, co může činit věřitel. Potom, jak jsem řekl, my musíme především zde chránit svobodu podnikání i pro tyto finanční instituce, úvěrové instituce a o tom ještě musíme mluvit. A mm, samozřejmě zájmy mm, věřitele a klienta jsou odlišné. Já proto chci, abychom eh, zde hovořili o návrzích 95, 94, 96, které se zabývají mm, problematikou závazné nabídky. Eh, a já si myslím, že bychom měli toto prostudovat. I návrhy 150, 122, 123, 127, které se týkají obezřetního dohledu Mm, je třeba eh, si i eh, připomenout eh, směrnici CDR 4 a zabývat se i tím, aby nedocházelo k rozporu mezi různými normami. I já doufám, pane, paní předsedkyně, že nalezneme kompromisy v zájmu občanů, ale i v zájmu svobodného podnikání non fonctionne. Um, Já eh, vím, že je to obtížné, když je ta zpráva dlouhá zajímavá, takže nechápu. Nyní Dex, Dex jménem Alvin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji za výbornou spolupráci. Domnívám se, že má pravdu, když říká, že hypoteční trh Evropské unie nespůsobil dluhovou krizi, ale v některých zemích to byla součást této krize. A je určitě dobré udělat zprávu na toto téma, ale měli bychom zohlednit to, co řekl komisař, že to je první krok a budou následovat ještě další kroky a budeme pohlížet i na další aspekty. Takže je důležité sledovat, aby komise potom také přišla s těmi dalšími kroky. Spravodaj odvádí dobrou práci. To, co říká o poradenství o dohledatelnosti o reklamách, to je v pořádku. Také kontrolní role Evropy v této věci je podle mého názoru řešena správně. A kolega Parony má pravdu s tím, že to nesmíme s regulací přehánět. Takže loan to value, loan to income, když se bavíme o těchto odstavcích, jaké procento vašich příjmů můžete eh, takto utrácet, tak bychom to neměli omezovat takovým způsobem, že by to vedlo k tomu, že by nebylo možné na některých eh, trzích už pracovat tak, jak tomu bylo doposud. A že by to vedlo k tomu, že by banka nebo spotřebitel dostali příliš malou flexibilitu pro uzavírání smluv. Měli bychom být tedy opatrní abychom nestanovali příliš přísná pravidla, měli bychom umožnit také trhu, aby působil a aby zde byla dobrá spolupráce mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Musíme se také postarat o to, je to pozměňovací návrh 65, že ti, kdo udělují eh, úvěry by neměly být motivováni k tomu, aby šli do rizika. Měli bychom konkrétní politiku přenechat konkrétnímu poskytovateli úvěru, bance a podobně. Další příklad. Když eh, eh, v případě reklamy řekneme, že úvěrová společnost musí v rozhlasové eh, reklamě uvést webové stránky, kde lze získat detailnější informace, protože reklamní shot v rádiu je příliš krátký, Měli bych, když stanovíme stanovíme zde, jakým způsobem zprostředkovat informaci. Eh, měli bychom jenom určit to, že je důležité eh, poskytnout informace, ale neměli bychom určovat v jakém médiu. Eh, co se týče společného prodeje, to může být atraktivní pro spotřebitele. Eh, kombinace úvěru a hypot, eh, například hypotečního úvěru a pojištění může znamenat získání lepších podmínek, protože to není pouze něco, co je v zájmu poskytovatele, ale ten třeba i v zájmu spotřebitele, že mohou kombinovat různé produkty. Domnívám se, že tedy toto může být také něco, co je v zájmu spotřebitele. Co se týče posuzování bonity, zde bychom měli být flexibilnější. Když e, řekneme, že při udílení úvěru musíme zohlednit to, že někdo možná mezi tím půjde do důchodu a jeho příjmy se sníží, tak musíte také říci, že někdo, kdo je mladý, je na začátku svého e, profesního růstu, že u něj se naopak zase příjmy mohou výhledově zvyšovat. Je to pozměňovací návrh 22. Eh, Měli bychom tedy se postarat o to, abychom byli flexibilní na všechny strany, čili nejenom ve vztahu k potenciálním problémům, ale i ve eh, vztahu k potenciálním možnostem, například u mladých lidí. Já jsem zde uvedl několik příkladů, těšíme se na další diskusy a další spolupráci se zpravodajem. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Vicky Ford. Děkuji. Vzhledem k tomu, že toto patří, eh, nebo vlastně je to vůbec to eh, nejdůležitější finanční rozhodnutí, tak určitě se bude hodně eh, argumentovat a já asi nedodržím ty svoje čtyři minuty, za což se omlouvám. Děkuji zpravodajovi za to, že tomu věnoval tolik času. Zemina Eh, koncepce finančního vzdělávání je velice důležitá, tak, aby také eh, reklama byla přiměřená tomu, co se eh, inseruje. A dále ehm, na trhu s hypotékami je obrovská rozmanitost a je jasné, že také ten, který nad tím má dozor, to ví nejvíce a samozřejmě, že také, když jdeme do jiné země, tak to musí být eh, v pořádku s místními standardy a zvyklostmi. To je vlastně jazyk z MIFIDu. Eh, pokud se týče eh, úvěrové bonety, to je jádrem celé směrnice. Kdo tedy si zaslouží, aby mu bylo půjčeno, kdo si smí půjčit. My bychom měli zajistit, abychom nikoho předem nevylučovali, například malé střední podniky nebo eh, lidi, kteří provozují hodně eh, sezónní eh, podnikání, taverny a podobně. Je třeba, aby to bylo dostatečně flexibilní také pro osoby samostatně výdělečně ne. prostě mělo by to být všechno odpovědně. Čili ano, úvěrová bonita je důležitá věc, ale my bychom neměli eh, se zbavit své zodpovědnosti eh, v tomto prostě někoho jiného. Eh, pokud se tedy týče období před prodejem a po prodeji, tak jednoduše prostě pokud někdo něco nabízí, pak by, musí tam být nejdříve určitá přijatelnost pro trh. Čili ta, jestliže někdo Eh, něco nabídne a pak 14 dní se nepreví žádný zájemce, pak se eh, často může stát, že zvýší cenu. A to není zcela dobré. V některých zemích eh, existují aukce a to prostě může ovlivnit eh, dostupnost pro určité vrstvy obyvatelstva. Pokud se týče ta 14, denní období po prodeji, tak já nevím, jestli eh, to máme řešeno naprosto správně. Eh, prostě musí být určitý moment, kdy je přijata tato nabídka a hotovo. Pokud se týče článku 9, Eh, tady je třeba mít rovnováhu eh, mezi eh, poskytnutí dostatku informací a mezi přetížení informacemi, tedy hovoříme o spotřebiteli. Co se týče spotřebitelských práv, náš zpravodaj Eh, tady od 139 eh, do 144. Eh, tam jsou pozměňovací návrhy o možnosti tedy složení zálohy, právo změny, právo změny měny, Eh, někteří si přejí tyto změny, někteří ne. A pro poskytovatele by bylo příliš drahé, kdyby to měl nabízet všem. Čili já si myslím, že bychom to měli sformulovat tak, abychom měli také ekonomickou eh, rovnováhu. Čili prostě, eh, aby ne všichni museli platit drahé hypotéky s luxusními možnostmi. Pak je tady ta koncepce Eh, která se týká registrování drobné části majetku pro tu eh, hypotéku. To už v některých zemích existuje, eh, což znamená, že firmy mají povinnost vést tyto záznamy a my bychom to neměli duplikovat, to by bylo zase opět zbytečně drahé. Pokud se týče prozíravosti, to je 152 a další, tak to se Eh, týká příjmu a podobně, což je důležité měřítko, ale není dostatečně jemné. Takže tady jsou ještě další požadavky ze strany EPP. My bychom měli zajistit v rámci pozměňovacího návrhu 152, aby bylo možné přihlédnout k individuálním Eh, prostředkům nebo z prostředí na trhu, eh, prostředkům, co má ten či onen zákazník, protože ta příliš plošná opatření mohou mnohé opět vylučovat. Eh, pokud se týče křížového prodeje různých produktů, takže tady je, aby se prostě za jedním finančním produktem neskrývala hromada ještě dalších finančních produktů. Eh, pokud se týče 145, eh, tak to se týká eh, v případě v případu nesplácení, tedy propadnutí toto majetku a tak dále. Na začátku je řečeno něco v tom smyslu, že ti, kteří si půjčují, mají zodpovědnost, ti, kteří půjčují, mají zodpovědnost projednat to předem s lidmi, kteří se eventuálně mohou dostat do potíži ale je tam poslední paragraf, eh, který eh, tam, tam se prostě definuje, co je přiměřený, přiměřená životní úroveň. Já si myslím, že banka není kompetentní, aby toto mohla hm, posuzovat, čili to se budeme muset ještě prohovořit. Ano, děkuji vám. A nyní další Sven od Zelený. Well, um, Uh, já souhlasím s tím, že na to budeme potřebovat čas a důkladnost. Je to příliš důležité a já souhlasím v tomto směru s Vicky. Já bych chtěl kolegovi Presedovi poděkovat za spolupráci a za kvalitu odvedené práce na zprávě, která je výborným východiskem k další debatě. A jelikož nám eh, chybí čas, Nebudu zacházet do všech detailů, ale chtěl bych zdůraznit několik klíčových bodů. Pro nás od samého počátku eh, eurokrize a dluhové krize vztah mezi úvěrovým, tedy hypotečním trhem a makroekonomickou stabilitou je naprosto nejdůležitější. My prostě nemůžeme pozorovat tento trh stejně jako před krizí, jak to tady zaznělo v některých eh, příspěvcích, neboť eh, ta krize se stala eh, spouštěcím mechanismem problémů v mnohých českých zemích. A když se podíváte, jak to vypadá po, po vypuknutí finanční krize, vidíte, že Eh, trh s nemovitostmi a bankovní problémy patří eh, k dvojici klíčových faktorů. Čili eh, dohodněme se na jedné věci. Kdykoliv uvažujeme o těchto pravidlech, mějme na mysli také makroekonomické důsledky a makroekonomickou stabilitu. A proto je opravdu škoda, že komise nebyla ochotná jít nad rámec této zprávy Eh, která se týká především eh, individua, tedy ochrany individuálního spotřebitele, ale to nestačí. My jsme viděli různé příspěvky, eh, tedy různé jevy na trhu, které přispěly k té krizi v oblasti nemovitosti. A my pořád ještě nemáme to vyřešené, nemáme dostatečná anticyklická opatření, která by Eh, přicházela s těmi správnými incentivami. Eh, pozměňovací návrhy 152, 3 a 4. Eh, to musím říct, že to nestačí vzhledem k tomu, co je skutečně třeba. Čili my opravdu se musíme pobavit o tom, co je všechno třeba pro to, abychom skutečně dosáhli anticyklického chování. Zpravodaj nicméně jde správným směrem, když hovoří o kompenzaci za poskytnuté půjčky nebo informování spotřebitelů, tak tady opravdu zaznívá několik důležitých bodů a já si myslím, že bychom také v tomto ohledu měli brát velice vážně poskytnutí úvěru v cizí měně. Když se podíváte na prohlášení ECB, to byla jedna eh, z nejdůležitějších pasáží v jejich zprávě a je to také významný eh, problém v některých eh, východoevropských zemích, čili tady bychom potřebovali více informací. Nicméně jsem poněkud skeptický, pokud se týče možnosti předčasného splacení a já spíše jsem na straně komise a sice, že předčasné splacení může být na některých trzích spouštěcím mechanismem, spouštěcím mechanismem pro ještě větší posílení krátkodobého uvažování na trhu. A mm, problémem je právě cykličnost, čili my bychom skutečně se měli podívat na jedné straně na práva spotřebitelů a na, dra, na druhé straně makroekonomická stabilita stojí, tak eh, pokud otevřeme příliš eh, možností předčasného splacení, eh, pak nám to může vést skutečně rozkolísání trhu a já myslím, že bychom to měli ještě debatovat eh, velice vážně. Jinak já se těším na kvalitní spolupráci v této oblasti a zkusme to brát vážně. Také by mě zajímala, zajímalo stanovisko ECRB, ESRB o e, tom, jak se e, tato instituce staví k této zprávě. Děkuji za GUE Nikolas Šuntis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu stručný. Souhlasím. Spravodaj zde vyvíjí velké úsilí a já mu za to děkuji. Bere věc velmi vážně, ubírá se správným směrem a já bych to rád podpořil. Většinu opatření, které navrhuje, jsou taková, že s nimi mohu souhlasit, takže o tom nemusím hovořit, protože čas nás tlačí. Dovolte mi jednu všeobecnou poznámku a potom ještě zmínit dvě témata, takže eh, vyčerpám snad méně času než ony vymezené čtyři minuty. Za prvé, ať už budou zavedena jakákoliv pravidla, nesmíme zapomínat na to, že má-li trh řešit určité problémy prostřednictvím kapitalistických nebo spekulativních kritérií, tak to bude problém. Je zde problém velkého objemu úvěru a také inovativní produkty. Vznikly Eh, určité bubliny a to právě prostřednictvím eh, inovativních produktů a v tom je jádro problému. Samozřejmě tato zpráva se nezaměřuje primárně na toto téma, nicméně to věc, kterou bychom neměli ztrácet ze zřetele. Dovolte mi k této zprávě ještě další dvě poznámky. Souhlasím s navrženými opatřeními, nicméně jsou tam dvě témata, která bychom měli ještě více ošetřit. Už o tom také hovořili ostatní kolegové. Problémem ani tak eh, nebyla neschopnost spotřebitelů splácet eh, dluhy a nebo nezodpovědné udělování úvěru. Eh, přispěly k tomu i jiné faktory, že daný problém vznikl. Otázka je, jak to vypadá se stavebními podniky, jak to vypadá s různými organizacemi a podniky. A za druhé, podle mého názoru je důležitým tématem toto. Eh, jsou to poskytovatele úvěru zde podle mého názoru dochází k určitému konfliktu zájmu se zájmy spotřebitele. To hrálo také určitou roli v USA. Byli jsme toho svědky, dochází k institucionalizaci, ale pokud jsem to četl správně, tak eh, postačí eh, zřídit určitý registr, ale já se domnívám, že eh, to problém nevyřeší zcela. Měli bychom znovu analyzovat, co lze v této věci udělat. Tolik tedy z mé strany, nemáme mnoho času, ale jak už jsem řekl, domnívám se, že tento pokus je velmi pozitivní, takže za něj děkuji. Uh, děkuji. Máme šest řečníků ještě a, eh, a, a Eh, takže mm, pokud eh, to bude trvat příliš dlouho, tak budeme muset to přerušit na hlasování. Eh, a Arlín, uvidíme, jak to půjde. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já myslím, že budeme muset ještě o tom diskutovat ještě později, protože to je komplikované téma a členové zde přichází s důležitými otázkami. Já se omezím pouze na pár bodů. trochu mě dělá starosti tón celé diskuze je, zde panuje taková určitá skepse, zdali vůbec potřebujeme legislativu v této oblasti. Liberálové eh, říkají, že to nebude dobré pro průmysl, ale já jim chci říci, že tady v této oblasti eh, eh, nejde o větší volbu pro spotřebitele, větší konkurenci. Ne, tady eh, ta bankovní krize vznikla právě kvůli nedostatečné konkurenci v Evropě, ať jde o úvě- hypoteční úvěry či jiné úvěry. A tady my potřebujeme otevřít trh, aby spotřebitel měl větší volbu a aby mohl mít přístup k lepším podmínkám, k větší konkurenci. My Eh, se na to musíme podívat i z pohledu výboru pro ochranu spotřebitele a tam již máme třeba i tu směrnici o spotřebitelských úvěrech. To je takový příklad a já myslím, že to je dobré řešení, eh, která eh, uspokojuje zájmy spotřebitele i průmyslu, chrání dobře spotřebitele, především bude <clears throat> o poskytování standardních informací a podobné věci. Takže mm, ano, to může dát vzniknout potenciálním problémům, ano, ale já eh, eh, vím, že zpravodaj konzultoval široce všechny dotčené subjekty a třeba jako ta povinnost finančního vzdělávání, to je důležité v členských státech, aby spotřebitel věděl, co podepisuje, jaký závazek na sebe bere. A také si myslím, bylo tam myšlenka, myšlenka eh, přenositelnosti, to je důležité, přece to již máme i v té směrnici o spotřebitelském úvěru. Eh, spotřebitel a průmysl přece eh, eh, bude schopen to, toto vyřešit. Potřebujeme větší flexibilitu, ale na druhé straně i standardní principy. Já nechci hovořit o detailech, jenom ještě jedna poznámka této oblasti my máme i e, e, credit unions, které poskytují velice dobré služby a někdy i půjčují na nemovitosti, hm, takové ty tedy typy e, takových družstevních kampeliček. A hm, Mm, takže já myslím, že mm, tady budeme schopni eh, zajistit dobrou legislativu. Děkuji, Jose Manuel. Děkuji, Sharon. Tady jsou dvě eh, formy, jak v parlamentu připravit zprávu. Za prvé, pokusit se nějak anticipovat přání rady a komise, což potom garantuje rychlé projednání a jistý výsledek. A nebo se pokusit o nějakou přidanou hodnotu a doplnit návrh komise. Eh, tato druhá cesta, myslím, je cena a eh, tu i zvolil kolega Presedo, za tomu děkuji. Jenom chci zdůraznit něco, co jsme již slyšeli. Za prvé, akční plán k finančním službám, to eh, eh, je něco, co se, co se snaží o integraci, ale integraci velkoobchodního trhu, ne toho retailového trhu. Zatím to nemáme. A e, zde jde o to ochránit lépe spotřebitele a jeho zájmy, což znamená zvýšit ale i e, e, nebo zlepšit tu viditelnost Evropské unii, unie. Potom řízení rizik. Já patřím stejně jako zpravodaj do státu, který trpěl, utrpěl, předluž, který trpěl těmi problémy jako předluženost, finanční krize a realitní krize. Za druhé, stejně jak pan Presedo ví, protože on je právníkem také, takže to je vlastně smlouva, typ smlouvy, eh, které se říká smlouva eh, adhezní, tedy ke které pouze ten spotřebitel přistupuje. Ta je vlastně modelová smlouva. A mm, eh, mm takže potom je třeba i řešit právě tu otázku plnění smlouvy a mm, případy, kdy ten spotřebitel není schopen splácet. Moje, moje frakce má velký zájem, abychom rozpracovali tyto návrhy komise a abychom my jako parlament tomu přinesli eh, přidanou hodnotu. Děkuji. A vidím, že členové již přichází na hlasování, tak ještě jednoho řečníka, poté asi přerušíme na hlasování a budeme pokračovat s rozpravou poté. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný, protože eh, vzhledem k pokročilé hodině. Za prvé je třeba se pokusit o e, e, soulad e, mezi tedy spotřebitelskými úvěry a hypotečními úvěry, o to se zde snažíme a potom je třeba nastolit důvěru, to znamená nepřijímat předpisy, které by byly úplně odlišné. Dále je třeba vytvořit skutečně integrovaný trh s hypotékami a je třeba se snažit o cílenou silnou harmonizaci. A za třetí, je třeba se snažit, aby pravidla, mm, mm, která eh, máme, eh, eh, tedy pro spotřebitelské úvěry, tak a, a, aby tedy chom se jimi inspirovali, protože musí to, protože je třeba si uvědomit, že jsou to, je to typ úvěru, který je většinou lokálního charakteru a takže a, pro, a proto, aby ta harmonizace byla reálná, tak je třeba zde, aby existovala určitá eh, možnost porovnat si eh, všechny ty aspekty, jako třeba eh, globální sazba a proto je třeba mít je třeba, aby jasně do té eh, ceny tedy eh, byly zakomponovány pouze ty náklady, které se týkají té finanční instituce a eh, ne třeba jako v některých zemích jiné náklady, jako náklady na notáře a podobně, protože to potom ten základ by nebyl porovnatelný. Děkuji. Budeme pokračovat s rozpravou po hlasování. Mám zde Pervanš Kasrin, Eh, kolegu Nitrase a poté ještě zpravodaj se vyjádří a potom ještě nás čeká zpráva pana Balce o sportu. Jenom abych připomněla zde všem, co nás ještě z programu čeká. Eh, a doufám, že někdo mi dá hlasovací seznam a přejdeme eh, k přijetí zprávy o rozpočtu, k návrhu rozpočtu. So is, every, is everybody ready? Have the groups all distributed their lists all right? Takže doufám, že to tady už máme e, všechno připraveno. Takže pokud můžeme e, a máte sebou karty hlasovací, tak je prosím založte do přístrojů. Well, I'm hoping we're not going to have lots of close votes. Okay, I'm opening the vote for test vote. Takže zkusíme si úplně pokusné nezávazné hlasování. Takže vyberte si knoflík, který se vám líbí. Okay. Right. Okay. So, uh, ano. Odstavec 1, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. E, kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnutou číslo 7, tento nám odpadá. Původní, jak to tam vlastně je? Ne, je to v pořádku, takže zamítnuto. Šestka. Nyní pozměňovací máme 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže teď kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 11 pro, proti, zdrželi se schvá- eh, zamítnuto, původní text, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o takto upraveném textu, kdo je pro, a pardon, to bychom měli elektronicky, takže toto hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. 36 pro, 3 proti, 1 se zdržel. A nyní O konkrétních rozpočtových úpravách budeme hlasovat. Já jedno vždycky číslo 6802 pro, proti, drželi se schváleno. Já myslím, že unblock až další část. Nyní 6803 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisy 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní unblock až do konce, i pokud někdo nemá nic proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno a to je celé. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji. A nyní bod číslo 13 a to jsou hazardní hry online v, eh, na společném trhu. Máte své hlasovací listiny? Dobře, kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní číslo 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se. A to prověříme elektronicky, prosím, 13. Hlasovali všichni, končím hlasování. Eh, odpadá, odpadá 20, 20, či, eh, pardon, eh, zamítnuto. 20 proti 20, takže zamítnuto. Já se domnívám, že ano, ten, občas se stane, že těch hlasů je více, tady vydaných karet je více, ale tentokrát tak není, ale teď je to vlastně 20 a 21, takže stejně je to zamítnuto. Nyní 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se. Zdá se mně, že je to zamítnuto, ale prověříme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis EA pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní číslo 45, kdo je pro, proti, zdrželi se. Opět musíme prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to opět 20 ku 20, takže zamítnu to. Cože? Pro, to bylo hlas pro. Takže to 22, 20, takže schváleno. Poznací návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F pro proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis J pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis M pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N pro, proti, zdrželi se schváleno. A pozměňovací návrh 42 Poslední Derkův pozdělací návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ne, tak ještě musíme mít závěrečné hlasování o takto upraveném textu. Elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Ještě jeden. Končí hlasování. A je to 38 pro a 2 se zdrželi. Děkuji vám a opět blahopřeji Sofii. A prosím vy, kteří odcházíte, čiňte tak v tichosti, abychom mohli my ostatní pokračovat eh, v debatě. Já vám dám pár minutek, abychom nepřišli o hlas.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 A budou debatovat eh, právě jmenovaní poslanci. Rapporteur. A poté zpravodaj Pervanš. Merci, cher président. Děkuji, milá předsedkyně. K hypotečním úvěrům zde eh, zde já mám záloze takový návrh, který opět eh, řeší takovou rozporuplnou situaci, protože všichni chceme rozvět hypoteční úvěry, abychom oživili realitní trh, což je velice dobré. A údajně nás to vyvede z té slepé ekonomické uličky, ale na druhé straně nikdo nemůže ignorovat, že eh, eh, právě ten realitní trh byl také jedním z faktorů krize, respektive jeho zpráva, jeho řízení a e, proto je třeba to také řešit, protože e, Vicky Ford nám říká 14 dní pro bankéře, to je příliš dlouhá doba, ale víme, že přece to je e, produkt, který slouží bance nalákat klientelu a já si myslím, že to je argument, který snad v roce 2011 vůbec není relevantní. A teď, eh, pokud je o pozice zpravodaje, eh, zde hm, já nechci hovořit o detailech všech jeho eh, návrhů, které navrhuje, protože zatím ta diskuse začíná, jenom bych chtěla upozornit na dva aspekty. Zpravodaje hodně, tam hovoří o otázce finančního vzdělávání. To je důležitý aspekt, on to správně zmiňuje. Ale podle mě absolutní symetrie této povinnosti finančního vzdělávání, to je povinnost poskytovat rady. E, když někdo nabízí hypotéku, tak e, tak jak jsme to udělali v e, dalších směrnicích o tedy úvěrech, takže tam je třeba vzít do úvahy vždycky i celou situaci toho, kdo vstupuje na trh hypotečních úvěrů a poskytovat tedy spotřebitelům eh, rady. A druhý návrh, který vychází ze stejné obavy, to se týká toho, že je třeba zabránit situacím předlužení. Toto je spojeno s tím, eh, co již eh, v podstatě existuje u spotřebitelských úvěrů a eh, to, že to máme u spotřebitelských úvěrů, to neznamená, že tady bychom se neměli snažit to zlepšit. To je ten pozitivní registr, který tam máme. Já myslím, že dnes asi těžko lze vyřešit krizi bez toho, aniž bychom nevyřešili kritickou předloženost doma, domácností, tedy protože eh, Hodně se hovoří tedy o předluženosti státu, ale nesmíme tady eh, jen tak opomenout i odpovědnost veřejnoprávních orgánů, eh, které nesou svůj díl odpovědnosti tímto faktem za předluženost domácnosti. Takže to je třeba také zde řešit. Thank you. Děkuji, Katrin. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji. Dnešní diskuze je velice zajímavá a souhlasím s těmi, kteří řekli, že možná to je jedno z nejdůležitějších témat, protože se to dotýká života občanů a jejich každodenního tedy života a i je to e, velice důležitý finanční závazek, třeba nejdůležitější za jejich života. Chci upozornit na článek 18. Již jsme hovořili o splácení a předčasné splacení úvěru. To je jedno z témat, e, tedy předčasné splacení před e, splatností úvěru. Já myslím, že ano, ve eh, Spojeném království, tam my máme ten institut včasného, předčasného splácení za diskontní cenu a mm, někteří eh, ale považují, že, eh, že je to často disproporční, to, co musí zaplatit ve světle celé délky úvěru. A tady je třeba to jasně upravit protože Arlene McCarthy zmínila eh, otázku eh, konkurence, že třeba lidé přejdou k jiné finanční instituci se svojí hypotékou a na tomto trhu eh, třeba když někdo si vezme hypotéku, tak eh, ten eh, rizikový faktor je zakomponován eh, do té úrokové sazby, se kterou ten spotřebitel, klient souhla, souhlasí. Potom je zde ta, to 14-denní období na rozmyšlenou. A, mm, to je třeba také řešit a nebo ty otázky tedy self-certification, Eh, tedy takov, mm, ve předkládání eh, nějakého prohlášení, osvědčení, je třeba vyřešit tu otázku ceny za předčasné splácení podle články 18, ale to třeba eh, je spojeno i s různými kulturními zvyklostmi v různých členských státech. Já bych chtěla se zeptat komise, má nějaké důkazy, říkající, že ty poplatky za předčasné eh, splácení jsou jeden z aspektů, který vede eh, klienta, že eh, přejde s tou hypotékou jinam, a nebo mm, a jak to tedy vyřešit i v zájmu spotřebitele? Děkuji. Děkuji, Sabin. Já mm, dovolte, abych poděkoval zpravodaji za velice seriózní přístup k tématu. Eh, už máme sklus, tak budu stručný. Předřečníci velice správně řekli, že zadluženost spoluobčanů eh, je eh, téma, kterým je třeba se do detailu zabývat. Když tedy hovoříme o předpisu této závažnosti, tak některé ty otázky jako řízení rizik, to je něco, co tam musí být detailně a dobře řešeno. Asi by bylo problematické tam upravovat pouze věci jako informace poskytované klientovi a někteří hm, říkají, že eh, ty eh, lokální úřady pro řízení rizik, že ty by se měly tím problémem zabývat, ale eh, ten způsob, jak se tím zabývají, ten se velice eh, liší. Za druhé, hodnota tohoto předpisu eh, je právě v té ochraně spotřebitele. Otázka se klade, zda bychom měli povolit předčasné splácení. Já si myslím, že bychom měli hájit právo na předčasné splácení a navíc by to nemělo být příliš nákladné pro spotřebitele. To by mělo být právo spotřebitele, které my musíme tady prosazovat. A také bychom měli hájit právo eh, eh, na to, aby mu nebyly účtované eh, další nějaké náklady navíc, poplatky navíc zatím eh, ty stávající orgány dohledu se tím dobře nezabývají. Celá řada lidí dostane hypotéku, aniž by splňovala kritéria. A eh, některým se účtuje, eh, účtují 2% jenom za to, že se jim poskytne úvěr. i e, zde se hovoří o některých výsadách, e, které nejsou nutné. Třeba e, když máme úvěr v cizí měně. Já třeba jsem měl úvěr v cizí měně a žil jsem v Polsku a tam ale v Polsku nemůžete nutit banku, aby vám dala úvěr Eh, aby vám změnila, eh, aby vám změnila měnu v průběhu platnosti úvěru, protože to nebylo původně stanoveno v té úvěrové smlouvě. Takže jakákoliv konverze měny, to asi by nemělo zase jít tak snadno. Eh, je třeba si uvědomit, že eh, tato ustanovení by se i mohla eh, dotýkat smluvní svobody. Já sice jsem pro včasné splácení, ale ta ustanovení, která tady máme, nejsou příliš přesvědčivá. protože se zde hovoří o tom, že to předčasné splácení by mohlo být odloženo z nějakých důvodů spojených s osobní situací od dané osoby. Je to velice vágní, kdo to bude vyhodnocovat, že moje personální osobní situace zrovna je taková či onaká. Původně eh, to bylo nebo bývá zakotveno v té hypoteční smlouvě. Dále třetí téma. Já jsem z Polska, takže eh, eh, mým oblíbeným tématem jsou hypoteční úvěry v cizí měně v Polsku nebo v jiných zemích východní Evropy. Eh, hypoteční úvěry v cizí měně u nás představují 60 úvěrů švýcarský frank dřív byl populární, teď je to euro, které je populární jako měna eh, hypotečního úvěru. To silný švýcarský frank eh, eh, měl velký dopad na eh, naše polské klienty Eh, ale oni si uvědomili, že to je pouze dočasné. Eh, polské finanční instituce za posledních šest let eh, doporučovali omezit omezit poskytování úvěrů v cizí měně, ale mm, mm, pořád jsou tyto hypotéky velice atraktivní a v minulosti ten polský zlatý byl, byl hodně silný vůči švýcarskému franku. Dřív to bylo 2 ku 1, teď 4 ku 1. A tyto smlouvy o e, hypotečním úvěru jsou na dlouhou dobu. E, to je třeba vzít do úvahy. A závěrem řeknu paní předsedkyně, v dokumentu e, tam je, nebo v tom návrhu je pouze jedno ustanovení týkající se Eh, eh, hypotečních úvěrů v cizí měně. Já myslím, že bychom se měli eh, pokusit omezovat počet takovýchto úvěrů, ale protože zde si myslím, že chybí ještě některá ustanovení. Třeba musíme definovat, co to je cizí měna, třeba pro Poláky nebo pro Čechy, eh, protože pro nás ano, euro je cizí měna, protože Poláci eh, nedostávají plat v eurech, ale někteří Poláci jsou nuceni si vzít úvěr v cizí měně. Otázka zní, co to je cizí měna? a já eh, předložím eh, k tomuto pozměňovací návrhy. Takže vy jste hovořil déle než stínový zpravodaj, což by nemělo být Antoríne. Chceš se ještě vyjádřit a zareagovat? Samozřejmě máme čas eh, až do 30. září, to je termín pro pozměňovací návrhy, takže nemyslím, že by si měl mluvit až do 30. where they don't understand something, but I'm sure you've got a few points. But... A co třeba toho září, ale... Uh... Hmm, takže, e, protože ještě nás čeká Balcova zpráva, kterou jsme už odložili. prezidenta? Tak kolik mám času, paní předsedkyně, tedy? I don't think you should take longer than 10 minutes. Ne, déle než 10 minut. Já se pokusím ale být stručnější. Za prvé, eh, jsem mm, spokojen, když jsem slyšel tolik příspěvků zde. Skutečně to téma významné a já bych chtěl poděkovat eh, za tón a obsah eh, všech těch příspěvků. Myslím si, že jste mm, společně jsme konstatovali věci, které nám leží na srdci, což je dobrá startovací čára pro tuto agendu. Já eh, předložím návrh, který se bude snažit stimulovat diskuzi, nejbrzdit. Eh, budu klást otázky, které eh, jsou spojeny s úvěry, hypotečními úvěry a mm, spolu s komisí spolupracovat, eh, protože já rád pracuji v týmu a já si myslím, že náš výbor, eh, když spojí síly, tak eh, určitě dospěje k dobrému výsledku. Velice stručně dovolte, abych zareagoval na ně hlavní úvahy řečníků a pokusím se o takový panoramatický pohled napal na Palone. Já souhlasím, já sdílím jeho obavu a to, že bychom měli tedy podporovat růst, to je eh, samozřejmě základní cíl, eh, ale je třeba se i snažit o flexibilní hypoteční trh, eh, který bude podporovat důvěru a bude, a to je, myslím, nejlepší předpoklad, jak stimulovat trh a růst potažmo. Také zcela souhlasím s tím, že je třeba se vyhnout e, e, předmrštěné regulaci. E, samozřejmě regulace jako taková to již je velká, velké břemeno pro sektor, ale když nebude existovat žádná regulace, tak to může brzdit růst také. Eh, protože trh potřebuje pravidla, aby se mohl rozvíjet k maximu svého potenciálu a proto musíme přijmout nezbytná pravidla pouze, nic více, nic méně. A pokud je o předčasnou platbu nebo splacení, tady eh, celá řada řečníků se o tom zmínila a mm, zde mm, Mm, potom a ještě jeden řečník hovořil o tom obezřetnostním aspektu. To je mm, důležitá věc. Jedna věc je regulace, obecně řečeno, jako máme třeba e, tu e, směrnici o kapitálu a podobně. Eh, já eh, tady právě jsem se snažil i eh, se na to podívat, ale z pohledu ne nějakých velkých trhů, ale těch lokálních trhů a podívat se na dohled z tohoto lokálního pohledu, protože samozřejmě tento trh je decentralizovaný, ale je třeba mít potom mechanismy pro řešení nějakých kontradikcí a je třeba tedy se snažit o e, nějaké e, metody, jak to vyřešit. Potom e, samozřejmě jsou země, kde hypotéky byly velice rozvinuty tedy na realitním trhu a Eh, zde eh, je třeba eh, samozřejmě pracovat s dvěmi hodnotami, nejenom s hodnotou toho úvěru, ale s hodnotou také těch nemovitostí, se kterými je ten úvěr spojený. To jsou důležité referenční indikativní hodnoty. Ano. A zde E, my tedy se přidržíme doporučení Rady pro finanční stabilitu, protože tady chceme, aby evropská regulace byla mezinárodně konsistentní. Potom odměňování toto téma. E, my zde neřešíme otázku odměňování podniku, ale nám jde o to vyhnout se konfliktu zájmu. Zde mm, e, nám jde o zájmy klientů a ne eh, o to eh, je třeba tedy eh, oddělit ten marketing a obchod a to zhodnocení možnosti splácet. A je třeba, aby to bylo nezávislé, oddělené a já myslím, že to nějakým rozumným způsobem vyřešíme. Potom je tady to téma veřejnosti publicity, pardon, marketingu. To je otázka, která se teď řeší na vnitřním trhu. Tady nám jde o určitou proporcionalitu. Nemůžeme eh, ukládat příliš velké břemeno a povinnosti eh, a eh, pokud jde tedy třeba i o televizní reklamu, rozhlasovou reklamu a podobně zde, já myslím, že bychom ale neměli se snažit úplně eliminovat tuto reklamu na tyto produkty. Je třeba ale e, nastolit takovou regulaci, která nebude příliš velkým břemenem, ale bude to určitým způsobem vymezovat. Potom centrální téma finanční diverzity. Ano, tady nám nejde o nějakou uniformitu, to ne, ale pokud máme národní systémy, které fungují dobře, no tak přece je nebudeme rušit. Naopak je třeba je, je zachovat, protože rozmanitost, diverzita, to je velká hodnota. Ale na, druhé, na jedné straně je třeba podporovat inovace i v hypotekách a potom inkluzivnost. To je zásadní pro eh, hypoteční vnitřní trh a je třeba, aby tam figurovaly a prodávaly se produkty, které budou reagovat na potřeby spotřebitelů. A eh, na tom trhu musí existovat diverzita, protože zde diverzita spotřebitelů. A velká diverzita hypotečních smluv. Samozřejmě, protože ne každá smlouva je spojená se stejnou mírou rizika. A e, ta smlouva musí být konkrétně a plnit svůj, svoje poslání. E, každá ta situace se musí e, řešit odlišným způsobem. Potom další témata, eh, to znamená eh, eh, vyváženost práv. Máme zde práva, která jsou strukturálního charakteru, pardon, ty, jde otázka o nákladů tedy a poplatku, takže některé ty poplatky ty musí být zakomponovány do ceny hypotéky, jiné z toho musí vypadnout. Pan Gigot, otázky které ho velice zneklidňují, a to je makroekonomická stabilita a že je třeba eh, mít anticyklická opatření. Ano, eh, tady právě eh, to řešíme přes ty obezřetnostní aspekty. Když, se, když hovoříme o makrodohledu v Evropě, tak je třeba ale z toho odvodit určité nástroje, které se budou lokalizovat, přizpůsobí se lokálním trhům hmm. Mm, protože tady u hypotečních úvěrů přece jde o dlouhodobé financování, tudíž ta udržitelnost je důležitým aspektem. To je podstatné pro tyto smlouvy. Nám jde o to nastolit rovnováhu mezi financování s tou možností, ale předčasně splatit. Jsou to smlouvy, které se vyjednávají eh, tedy na trhu, takže přece je třeba mít i tržní eh, nástroje pro předčasné splacení fixní, pevné e, úrokové sazby samozřejmě na dlouhou dobu, e, s těmi se musí zacházet jinak než u smluv tedy jiných. Takže mm, je jasné, že ty krátkodobější smlouvy, tak e, ty mají jiné cenové podmínky, protože to musí být nějak finančně odměněno. Potom my zde Musíme stanovit jasná kritéria pro eh, třeba předčasné splacení, ale nesmíme eh, za to eh, tam dáv, stanovat nějaké penále, penalizovat to. Samozřejmě předčasné splácení se sebou určitý náklad, je to, mm, má to svou cenu, ale nemůžeme za to někoho penalizovat. Eh, eh, nějaké důsledky finanční, penalizační nemůžeme z toho vyvozovat. My jsme tedy vstřícní všem námětům. Pan Čuntis, ten také hovořil o celé řadě otázek souvisejících eh, s aspekty, které má upravovat tato směrnice a další iniciativy, jako třeba otázka těch promotérů. A takže e, e, takže jak tedy potom eh, eh, eh, řešit tu otázku jako prodej, prodej nemovitostí, a, když je prodává ten promotér a jakým způsobem ten klient může získat, získat ten úvěr. Třeba on vlastně jenom vstupuje již do uzavřené hypoteční smlouvy, jde o subrogaci. A potom na paní McCarthy. Zde jenom chci říci, že my musíme rozpracovat to mm, téma kompetencí a pardon, porovnatelnosti. Musí existovat určité standardy, ale eh, eh, to musí být standardy otevřené, ne uzavřené, eh, protože třeba máte smlouvy, kde budou nějaké speciální požadavky na informace, protože tam existuje nějaké zvýšené riziko. To, mm, tomu nemůžeme bránit přece. A já si myslím, že eh, nemůžeme, mm, my musíme zde stanovit určité základní opatření, ale nevylučovat eh, ty další možnosti. Potom pan Markajo eh, zde já zcela souhlasím s tím, co řekl. My jsme velice dobře již spolupracovali na dalších agentách, takže já se těším na jeho příspěvky, které vždy byly konstruktivní. A potom na pana Gozese. Pan Gozes přišel s klíčovým tématem a to je soulad mezi touto eh, eh, regulací a regulací spotřebitelských úvěrů ano, ale jsou zde určité aspekty u hypoték, které se odlišují od spotřebitelských úvěrů. Když někdo získá hypotéku, mm, tak to je na dlouhou dobu. Eh, eh, takže eh, to asi to rozhodování té osoby bude trochu odlišné u, než u spotřebitelského úvěru. A já si proto myslím, že jsou zde určité aspekty, které jsou tomu vlastní a e, takže mm, e, e, je třeba tedy v tomto to odlišit od těch obyčejných spotřebitelských úvěrů. Potom mm, krize a realitní trh, realitní fond. Zde s tím zcela souhlasím, ta, o, s tou otázkou řádného oceňování nemovitosti. Ano, to je důležité je třeba, aby se tomu věnovala velká pozornost, ale na druhé straně eh, je třeba k tomu mít flexibilní přístup eh, a mm, to a potom eh, i to Eh, poradenství eh, je velice důležité a je třeba, aby tam existovala i určitá doba na rozmyšlenou, aby eh, ten klient mohl odstoupit a já si myslím, že tady ty dvě strany musí komunikovat a musím říci, že každý stát Eh, již má hodně informací a hodně, hodně předpisů týkající se veřejného zadlužování, ale pokud jde o soukromé zadlužování, zatím eh, toto není rozpracováno. Potom eh, předčasné splácení Katrin hovořila o tom, že to musí být jasně, jasně upraveno, ano, žádná penalizace, kompenzace a zároveň je třeba odlišit dva případy. První případ je z německé zkušenosti. Já myslím, že tam ty praxe jsou dobré. A druhý příklad, ten eh, je zakotven v, tém, v tom návrhu komise ale právo, ano, právo na předčasné splácení, to je, protože máte případy rozvodu třeba manželů, tak přece eh, není možné nutit do toho, aby, mm, ten, eh, aby nesli s sebou potom i nadále potom rozvodu závazek vůči bance. To nemůže být něco, s čím nelze hnout. A mm, pan Mitras zmínil velice zajímavá témata, jako je řízení rizik, jako je předčasné splácení a které nesmí být do, přehnaně nákladné. Ano, na to jsem již odpověděl. Potom hovořil o přehnaných nákladech, poplacích. Ano, to jsem také zmínil, když jsem hovořil o, té, eh, o, o tom, že bychom neměli povolit penalizace. Dále Myslím si, že jsem zareagoval na všechno. Tím končím. Děkuji, paní předsedkyně. E, já e, e, se těším na příspěvky všech. Já myslím, že ta zpráva bude dobrá. Thank you very much and I hope those... Děkuji. A já doufám, že koordinátoři mě podpoří když eh, v tomto výjimečném případě jsem nechala eh, no, více času zpravodaji než obvykle. My máme řadu významných zpráv, které se chystají a eh, prostě není možné, abychom si na každou vyhodili maximálně hodinu, čili to budeme muset uspořádat nějak jinak může eh, se stát, že budeme mít eh, zhruba deset zpráv, které budou podobně eh, významné. Ale my máme štěstí, že dnes máme více času, protože pan Vteši tady není. Takže 30. září je termín pro podávání pozměňovacích návrhů, 24.10. o ní budeme jednat a možná, že musím dát ještě jeden termín, 19. Eh, nebo 20. budeme hlasovat eh, eh, v výboru a poté snad to bude v prosinci na plénu. A teď se dostáváme zpátky k panu Balcerovi. Evropská dimenze sportu pan eh, stínový zpravodaj tady není, poněvadž už musel odletět, ale Burcharde má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu úmyslně hovořit stručně, protože doba již pokročila. Prosím, abyste odcházeli potichu. Děkuji. Ano. Poté, co jsme zde měli dnes dopoledne takovou techničtější, náročnější zprávu, se dostáváme k tématu poněkud hmatatelnějšímu a tím je evropská dimenze sportu. Dovolte mi předeslat, že při vypracovávání návrhu stanoviska je pro mě velice důležité vyjádřit to, že vedle sociální a zdravotní funkce má sport také eh, významnou funkci hospodářskou a to je třeba zdůraznit. Je to totiž něco, co bývá přehlíženo. Sport ovšem v dnešní době je také oblast, která produkuje zaměstnanost a sport také je významným plátcem daně. Na základě údajů, které máme, eh, vidíme potom určitou evropskou přidanou hodnotu při spolupráci anebo výměně dobré praxe. Principiálně jsem ale toho názoru, že v oblasti sportu by na prvním místě měla být nadále zásada subsidiarity. Sport je něco, co musí být blízko u lidí a to nejlépe funguje, pokud je to řízeno na vnitrostátní, regionální nebo úplně nejlépe lokální úrovni přímo na místě. Evropská unie by se tedy měla omezit na to, aby vytvořila adekvátní právní rámec. Týká se to například veřejného financování sportu, eh, konkurenčních pravidel a pravidel týkajících se reklamy. Zde by měla platit jednotná evropská pravidla, která budou v souladu s platným evropským právem. E, jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, takže pro vypracování stanoviska jsme e, omezení délkou textu. Já vyzývám všechny kolegyně a kolegy, aby moje formulace doplnili v tom, kde se jim to zdá být nezbytné. Lhůta pro pozměňovací návrh je 5. září, takže máme necelý týden pro předkládání pozměňovacích návrhů a potom už 22. září budeme muset o oné zprávě hlasovat. To je nepříjemné z toho důvodu, že Ekon eh, bude vysílat delegaci do USA, bude tam předsedkyně, někteří z kolegyň a kolegů a také se jí zúčastním já. 4. až 5. října chce hlasovat výbor pro kulturu, takže asi už nebude možné to 22. září jako termín hlasování v našem výboru změnit. Proto eh, vás informuji o tom, že se asi nebudu moci zúčastnit hlasování o mé zprávě, nicméně se těším na návrhy a připomínky, které kolegyně a kolegové přednesou a předloží. Thank you. Děkuji, Alin. Já mám velice ráda přístup eh, pravotaje, eh, poněvadž my jsme se bavili v dopoledne o kultuře a sportu a já myslím, že bychom se měli zabývat zejména ekonomickým dopadem sportu. Já myslím, že to je to nejlepší, co můžeme dělat a eh, v podstatě by to měl být zapracováno do zprávy hlavního výboru kulturního. A já mm, myslím, že bychom tady mohli ty odstavce trošku doplnit. Já si myslím, že to je o e, úrovni ekonomické aktivity. Já myslím, že to je velice důležité, e, poněvadž e, já jsem se e, za, komunikovala s, e, s čí, zajímal jsem se o čísla a jediná, která máme, je z doby rakouského předsednictví. E, a v podstatě se tam říká, že e, sport vyhodn, e, generuje hodnotu, což je v několika miliardách eur a také, že se stará o 5% zaměstnanosti, čili sport je skutečně významný sektor. A myslím, že se můžeme zabývat otázkami, jak podporovat tento sektor v době zejména, kdy se hospodářsky příliš nedaří. Ale samozřejmě eh, další eh, problém, který tady zpravodaj zmiňuje, je, že eh, existuje velká většina sportů, které nejsou ziskové a tady je třeba je poskytovat na ten nejzákladnější úrovni a měli bychom je eh, podporovat tak, aby bylo více peněz pro amatérský sport. Když se podíváme na eh, online eh, hazardní hry, čili to je otázka, kolik z těch peněz, které se zde točí, jde právě na ten základní sport. Já si myslím, že mohu říct, že chceme skutečně Eh, férové podmínky, eh, férové ekonomické, ekonomickou návratnost pro ty, kteří eh, férově sportují. A já si myslím, že podobně, jak řekla paní Okony, že bychom to měli ještě jednou zdůraznit, abychom, tedy, že chceme chránit čistotu sportu. To znamená, že je třeba, abychom měli také trestní sankce a v podstatě každá Eh, členská země by eh, toto měla mít eh, poněvadž je to přeshraniční aktivita a tak dále, čili spotřebitelé si také kupují lístky na zápasy v zahraničí a já myslím, že tady mm, nějaká pravidla musí být. A je tady ještě další věc, kterou chci zmínit. Já podporuji odstavec 5, to je jenom na vyjasnění, ale Tady se říká, že žádáme komisi o vyjasnění pravidel pro veřejné prostředky pro sport. A já myslím, že tady skutečně eh, je třeba mít určitou, eh, řekněme, eh, právní jistotu. Tady by neměla být ve hře stejná konkurence, jaká se uplatňuje v běžném komerčním prostředí. Čili já si myslím, že eh, bych chtěl k té zprávě trošku něco přidat a jsem velice ráda, že tady byl zvolen tento eh, přístup. Tak Ole nyní jménem ALDE. Já eh, ve skutečnosti v podstatě nevím, co mě na to řekne Ramon. Ale já jsem četl dokument komise a vaši zprávu a chtěl bych tomu říci, a tady se hovoří o subsidiaritě, někdo řekl, že eh, jestliže eh, euro eh, rozděluje Evropu, pak naopak tedy sport tuto Evropu integruje. A je to proto, že lidé každodenně sledují veškeré dění po celé Evropě. Čili já si myslím, že eh, by bylo třeba zdůraznit, a ono to tak je řečeno v eh, sdělení komise, že eh, udržitelné financování sportu, tady o tom je řeč. A musím říct, že my jsme v tomto výboru se mnohokrát opírali do bankéřů, ale když se podíváme, co Eh, někteří z sportovců si eh, vydělávají, tak tady se taky háhoří o různých bonusech. A můžete se zaměřit na fotbalové eh, kluby v Evropě a můžete se podívat, jaké mají dluhy. A to jsou teprve dluhy. Já jsem z malé země a já musím říct, že já jsem tady trošku zaujatý, poněvadž já se tím zabývám už možná 15 let. Pokud máme u nás eh, dobrý tým a dobré hráče, pak eh, za pár týdnů nám je vykoupí eh, Italové, Španěle, Angličané, Němci. Co tím si říci? Je třeba, aby existoval systém, aby tyto peníze, což jsou vlastně soukromé peníze těch špičkových profesionálů, ale já si myslím, že právě z těchto peněz by část měla jít právě na ten základní sport. Tam to všechno začíná. Já si myslím, že to by měl eh, být eh, předmětem diskuse v Evropě. Jinak eh, tady budeme mít systém, kde tedy nebude existovat kolektivní sdílení financování a většina těch peněz půjde do těch eh, bohatších eh, klubů, nebo kluby, kluby možná nezbohatnou, ale jejich hráče ano, já si tady myslím, že já eh, bych měl tady o tom zkusit pohovřit s Ramonem a že tady by se měli, mělo toto v textu objevit. Pro budoucnost sportu v Evropě se domnívám, potřebujeme udržitelný model financování, což dnes nemáme. Sven tady byl, ale zdá se, že v tom nejdůležitějším okamžiku, kdy měl hovořit, zmizel. Takže pokud se nám znovu nezjeví, eh, protože počítač tady má, Jinak který chtěl by ještě někdo promluvit? Jean-Paul. Tak, prosím. Jenom abych zaplnil eh, ten čas jako v Eurovizi. Když tam je špatné spojení, tak já to zaplním a aspoň vstoupím do zápisu. A eh, chtěl bych eh, ocenit práci Bukarta, protože v naší frakci on chtěl tuto zprávu, protože on řekl, my potřebujeme dělat sport. A já potřebuju taky dělat sport, tak to eh, mi to řekl. No, že je tře- nutné sportovat, to jsem říkal. Eh, finalement, omnibus a valentement le sport. A eh, samozřejmě tedy omnibus jede pomalu, ale sport rychleji. A to umožnilo, to je, to je znak přátelství. Sven zatím mohl dorazit. Děkuji, Jean-Paul. Velice ti děkuji. Po té, co tě francouzská média označila už za zeleného, tak zde klidně můžeš také hovořit. To není nic proti ničemu. Já jsem chtěl jenom Burkhartovi poděkovat. Nejsem do toho nějak přehnaně zapojen do tohoto tématu, ale domnívám se, že je vhodné, že tato zpráva není plná retoriky týkající se hospodářství, ale že z ní vyplývá, že sport je aktivita, kterou organizují sami občané a potom má také hospodářské dopady a že je zde zachováno toto eh, pořadí. Také se mi líbí, že je tam zmíněná ta problematika dat a údajů a Potom takový všeobecný problém statistiky celého třetího sektoru, že z něj téměř žádné údaje nemáme, proto bývá často zapomíná na přehlížen. My to, že nemáme zase tak špatná data o hospodářských dopadech eh, sportu, souvisí jenom s tím, že máme v třetím sektoru relativně málo údajů a výzva parlamentu komisi, aby se to změnilo. E, zaznívá opakovaně, bylo by dobré, kdyby se to změnilo, a to nejenom v oblasti sportu, ale i jinde. Takže ještě jednou já děkuji za toto stanovisko a domnívám se, že i když nebudeš přítomen při hlasování, že bude možné to uzavřít k obecné spokojenosti. Astrid is feeling like. Astrid Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, nechtěla eh, teď hovořit, poněvadž eh, toto téma se mě tedy příš netýká. Já jsem na straně města Churchilla, který byl také proti sportu a sport by v případě mém vedl k různým protézám. My tady hovoříme neustále o daních pro bohaté, říkáme, že by mzdy neměly příliš růst a že s tím máme problémy. A já musím říci, že já to považuji jednoduše a prostě za nepřijatelné, co ti takzvaní sportovci si vydělají. Ale nikdo se nad tím nepozastavuje. My tam prostě tisíce pracujících eh, tam eh, za nimi jezdí a, a tleskají jim, ale když si něco vydělá ministr nebo politik, tak je to skandál. Ale to je zajímavé, že zrovna ti, kteří vydělávají málo, tak těm to nevadí a ještě navíc každou sobotu neděli si eh, se jezdí vyřvat na stadion. To jsem chtěla říct. Jedna věta. Já myslím... A já můžu vlastně hovořit německy. E, takhle, vy jste asi dlouho nebyla na stadionu, když oni hrají špatně a 10 tisíc lidí he, e, volá zatracení milionáři, tak je to špatná vizika. Viděli se FC Köln, máš docela blízko, oni hrají dost špatně a publikum se také jasně ozývá. Ale já si myslím, že jsou to formulace, které bychom do naší zprávy dávat neměli. No, já na fotbal nechodím. Já jsem byla starostkou, měla jsem ve své obci dva fotbalové kluby, ty mě téměř zrujnovaly a pak jsem tady někdy musela chodit na stadionu a pak bylo eh, v rozhlase, že jsem tam byla, ale moje kolegyně, ty tam chodily každou neděli, aby získali hlasy a já jsem byla na stadionu jenom jednou a zvolili mě a kolegyně mi pak záviděli. Ale já si myslím, že je opravdu neuvěřitelné, co se někdy žádá od obcí, veřejných financí obcí. Já jsem měla invest- dávat 400 tisíc franků ze svého obecného, obecního rozpočtu, abychom nakoupili hráče. Já jsem říkala, ne, ne, ne, e, prostě budeme hrát s lidmi, které máme, budeme hrát s amatéry, vždyť obce nejsou od toho, aby něco takového financovali. Děkuji. Sport je dobrá věc pro lidi a já, eh, když musím vydržet eh, trialog až do eh, třech hodin, tak vím, jak je to důležité a zároveň můžu sledovat, jak jsou na tom Oxford a Cambridge. Takže odstavec 7 tady. Tady máte odkaz na ochranu práv duševního vlastnictví a práva médií mediálních práv. E, to je oblast tedy e, hospodářské soutěže, prodej e, těchto práv. To je něco, čím jsme se zabývali hodně v minulosti a nevím, zda budeme mít čas vůbec k tomu něco napsat. Ale je tady prostor, jak se tímto ještě zabývat, rozpracovat to. Uznáváme, že zde existují rozdíly v oblasti autorských práv mezi členskými státy. Vím, že jsou eh, rozdíly mezi tím, co můžete udělat a zveřejnit eh, v Německu třeba, pokud je o takové sportovní akce, liší se to od jiných států a bylo by dobré to zharmonizovat. No dobře, tak to vám přeji hodně štěstí k tomu. Mm, a eh, takže mm, a nyní, prosím, máte slovo, abyste uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu nějak detailně reagovat na všechno, co zde zaznělo. Možná jenom zareaguji na to, co říkala Svět Luling. Já se přiznám, že já chodím na zápasy na stadiony velmi rád. Také tam velice aktivně fandím. A od té doby, co Hanover hraje Evropskou ligu, chodím na stadion ještě radši, takže možná Astrid tě budu moci někdy pozvat, abychom se podívali společně na zápas a třeba se mi podaří tvůj názor trochu ještě změnit. No, možná to tak je, ale přesto je zajímavé se na takový zápas podívat. Takže si myslím, že výjimečně Astrid v této věci máme rozdílný názor. Jinak děkuji všem za vaše podněty, zvláště děkuji za to, co řekl Ole Schmidt a rád eh, to zohledním, také co říkal kolega. A k bodu číslo 7, tam paní předsedkyně, chci říct, že jsem to formuloval dosti obecně, Domnívám se, že je to složitá problematika, to máte jistě pravdu, nicméně mi leželo na srdci, abychom v krátkém stanovisku zmínili právě i tuto věc. Proto bych byl velmi potěšen, kdybyste i zde předkládali pozměňovací návrhy a snad si najdete na to čas. Velice vám děkuji. Do 5. září už není mnoho času. To je totiž datum pro podání pozměňovacích návrhů, ale možná, že budete mít čas se na to ještě přes víkend podívat. Děkuji. Uh, uh, děkuji zpravodaj již vám řekl termín, hlasovat se bude 22. 5. října e, v výboru a na listopadové plenárce harmonogram je napjatý a 5 hodin 5. září termín pro pozměňovací návrhy. Tak to budete mít přes víkend hodně práce. Příští schůze ve Štrasburku v pondělí 12. září v 7 hodin. Děkuji, tím uzavírám schůzi.